Dobré odpoledne vám všem. Já jsem doufala, že se dostaví někdo z EPP, ale zatím nikoliv. Začneme tak jako tak. Bod 8 na pořadu jednání eh, kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a dohled nad politikami odměňování. A s těmito slovy eh, dám slovo naší zpravodajce Aline McCarthy. Děkuji vám, paní předsedající. A já jsem chtěla nabídnout takový přehled a zahájit diskusi, abych mohla eh, získat názory stínových zpravodajů a také těch, kteří mají zájem o CRD 3, vy určitě znáte pozadí těchto záležitostí, tedy široká podpora ehm, daňových poplatníků, konkrétně banky, kde se projevily slabá místa. Ehm, určitě víte, o čem hovořím. Z hlediska EU jde o 2 biliony veřejné podpory, ehm, která byla vydána na podporu krachujících bank. Také víte, že eh, G20 a Evropská unie mají také programy mm, pro eh, eh, tyto, tuto pomoc, například zavedení systému pro podporu eh, i z hlediska finančních transakcí. Tomu se budeme věnovat eh, během slyšení, pak eh, silnější dohled, kapitálová přiměřenost a další a systém bonusu také v bankovním sektoru. Této směrnici se zaměřujeme na ohodnocení bankéřů z hlediska CRD uvidíte také, že toto je z července 2009 a je to součástí průběžného programu mm, Bazilejského výboru pro bankovní dohled eh, který hledá eh, pravidla pro bankovnictví obecně. Mm, určitě jste si přečetli text rady v této oblasti a eh, také toto odráží práci výboru Bazily od července a také tam je důležitá rada finanční stability, eh, která potvrdila záležit, eh, již 20. října eh, záležitost místní daně. A v tomto smyslu máme hodně co říct. Hlavním prvky návrhu je posílení požadavku kapitálové přiměřenosti eh, v portfoliu, posílené požadavky v úplné resekuritizaci a také zavedení explicitních pravidel a eh, také zajištění sankcí z hlediska politiky odměňování, eh, tedy zabránit politikám, které nesou nepřijatelné riziko. To je i to odměňování, což je také velmi politická a veřejná otázka například ve Spojeném království, v USA, kde ve Spojeném království se eh, objevilo oznámení, že vláda převzala eh, kontrolu nad eh, systémem bonusu v Royal Bank of Scotland, které je ze 70 vlastněna státem, což vedlo k obrovské protireakci, kdy se banka obává, že ztrátí dobré pracovníky, které převezme konkurence a tak dále. Celá směrnice požaduje, aby kapitál, které drží banky, byl vyšší a aby eh, odměny bankéřů byly ovlivněny především dlouhodobými hospodářskými výsledky banky, nikoli jenom krátkodobým úspěchem. Požadavky na kapitálovou přiměřenost eh, budou navýšeny tak, aby bylo méně pravděpodobné, že eh, banka zkrachuje a výbor, bazilejský výbor ohlásil, že banky budou muset mít více o 11,5 kapitálu berou více. Jak víte, banky u mě lobují. Když jsem studovala, tak jsem si nikdy nemohla se setkat s bankéřem, abych mohla přečerpat svůj účet a teď eh, u mě stojí frontu tito zástupci bank a říkají, že nemusí navýšit o, eh, o těch 200 eh, miliard euro v eurozóně, ale říkají, že toto požadované navýšení kapitálové přiměřenosti ovlivní jejich úvěrovou kapacitu. JP Morgan v jedné ze svých zpráv zpráv odhaduje, že banky budou muset nakonec alokovat pouze jenom o 3 až 4 kapitálu navíc na takzvaný backtrading, ehm, takže to nebude tak náročné, jak bankéři tvrdí. Eh, také CRD3 eh, má datum implementace, o němž se banky domnívají, že rok 2010 je příliš brzo, je to zrychlené řízení a že toto bude mít dopad na reálnou ekonomiku. A proto lobbysté z řad bank žádali postupné zavedení, po, po, tedy eh, určité období, během něhož se to bude zavádět, eh, když budou tři kvartály pozitivního ekonomického růstu HDP. Já to představuji tak, jak mi to bylo sděleno, pouze to sděluji zase vám. Ale jak jsem řekla, komise chce implementovat pravidla na základě Bazile. Vždycky existují omezené možnosti, jak ovlivňovat eh, ty hlavní pozice resekuritizace a portfolio. Eh, toto bylo mezinárodně schváleno z hlediska eh, směrnice komisa textu rady, ale domnívám se, že toto je pro nás příležitost zvažovat o zdokonalení řízení bank, lepší regulaci a myslím si, že bychom mohli zvážit navýšení dohledu a přeskoumání ze strany parlamentu, než abychom pouze brali návrhy, aniž bychom um, je hodnotili, a začneme implementovat, to by nebylo dobré. Pokud zvážím otázky, které jsou možná jednodušší, resekuritizace, Návrh komise vyplývá z toho, co už proběhlo v CRD2. To bylo dohodnuto v Dubnu a bude implementovat nová pravidla Bazily. A podpořen byl text komise s jedinou e, drobnou změnou, tedy komplexní resekuritizační investice. Tam komise navrhla jeden nový článek 122b, kde se požaduje eh, nový postup u složitých postupů pro resekuritizaci, kde je tedy vysoká pokuta, eh, náležitá péče. To je to, co se snaží komise prosadit v eh, textu Rady členské státy. Odmítli ten návrh komise a vyněli ho z kompromisního textu Rady. Proto se musíte rozhodnout vy, zda s tím budete souhlasit, anebo zda dáte přednost tomu, aby se text komise opět vrátil. Co se týče obchodního portfolia, eh, Bazilický výbor vytvořil nové limity, aby zajistil, že bude dostatek kapitálových prostředků proti obchodnímu portfoliu a eh, snažil se vyloučit korelační obchodování. To znamená kontinuální využívání bankovních modelů. Vy asi víte, co eh, correlation trading znamená, korelační obchodování tak mm, že se banky snaží zvládat svá rizika a nemělo by to tedy být penalizováno vyšší sazbou. Rada chce zvážit změny, které bazilejský vývol učinil, které chtěl, kde chtěl vyloučit korelační obchodování. Kolegové, vy se musíte rozhodnout, zda budete souhlasit s radou, nebo zda máte jiný názor a většina regulátorů, podle mého názoru, zatímco bazilejský výbor říká, že korelace by měla být vyloučena, jsou určité obavy z toho, zda by banky měly používat vlastní modely eh, predikce rizika v této oblasti, že by měla existovat nějaká spodní hladina kapitálu, eh, který by měl pro toto obchodování být k dispozici. Podle našeho názoru toto by nemělo být v Bazileji schváleno, dokud neproběhnou studie, tedy do příštího července. Rada této souvislosti navrhla tok 8%, což pak v komitologickém postupu může být eh, upraveno podle rozhodnutí bazilického výboru a ve výsledku bude ta spodní hladina mezi 5 až 10%. Zástupci odvětví mi řekli, že nesouhlasí s tou minimální hodnotou 8%, domnívají se, že to by poškodilo jejich přístup ke korelačnímu obchodování a tvrdí, že to možná bude zbytečné, pokud bazilický výbor dohodne nižší sazbu třeba na úrovni 5%. Jak jsem uvedla, otázkou eh, proto je také datum implementace. Nevím, jak složité toto je zavést na konci roku 2010 v souladu se závazky učiněnými Bazileji, protože legitimně uvádějí, že bude nutné získat několik set milionů eur v následujících 12 měsících, což by ovlivnilo jejich schopnost úvěrovat, nebo, jak říkají zástupci odvětví, to by uzavřelo finanční sektor v EU a US eh, ne, bude aplikovat změny eh, podle bazilejského výboru a to by vzniklo eh, potenciální možnost arbitráže za nerovné postavení. To, tolik, co mi řekli zástupci bank. Já jsem otázku odměňování nechala na konec, protože podle mého názoru je to ta nejpolitičtější otázka. Já jsem eh, přesvědčená jako politička, že se bude od nás jako zákonodárců očekávat, že vystoupíme jasně, přesvědčivě, eh, jednoznačně v názorech, které předložíme a proběhla už řada prací. Rada finanční stability vydala zásady o hodnocování v září 2009, to potvrdili lídři G20 v Pittsburghu, kde eh, se diskutovalo o takových systémech odměňování, které by oslabily instituce nebo zvýšily riziko, podněcovaly zvýšené riziko eh, a proto je důležité zvažovat, zda rozhodnutí neovlivní rizikový profil banky chci zmínit, co bylo v návrhu FSB, protože ty zásady jsou něco, co bychom měli dodržet. Eh, můžeme se rozhodnout zacházet do větších detailů. Je to dobré řízení, eh, kompenzace a kapitál, eh, struktura platu a úprava rizika, zveřejnění a dohled. Co dělala komise v tomto smyslu? Komise toto dělala ještě před tím, než vznikly návrhy a vycházela z Larozierovy zprávy. zprávy s tím, že zdůraznila, že ohodnocení by mělo odrážet výsledky banky dlouhodobé po dobu několika let a e, také se vycházelo z doporučení komise z 30. dubna 2009, což byl základ pro text o ohodnocení v návrhu CRD 3, a kde šlo tedy o spojení finančních a nefinančních e, požadavků Kom, text komise uvádí, že toto by mělo být podnětem Evropského bankovního úřadu EBA, aby eh, vydal doporučení a pokyny. Text rady zachází ještě dál. Doporučuje transpozici principů v FSB z hlediska struktury platů a úpravy rizika. Tam jsou zahrnuty bonusy, které by neměly být zaručeny, které by měly být založené na výsledku. 50% z těch bonusů by měla být vyplacena v akcích, nikoli v hotovosti a měla by eh, dát dlouhodobou budoucnost zaměstnancům instituce a 50%, 40% by mělo být rozloženo na tři roky a my kolegové se můžeme rozhodnout, zda ty tři roky jsou odpovídající doba, protože někdo říká, že některé ty investice jsou ještě dlouhodobější, třeba 5 až 7 let alespoň 60 by mělo být odloženo, pokud je třeba tento bonus příliš vysoký a je také možné bonus zpětně stáhnout, když se sníží výsledky ehm, třeba oproti očekávání. Rada také uvádí, že nepřijme strategie pro zmírnění jako hedging nebo pojištění. V tomto smyslu vydává dodatečné požadavky z hlediska transparentnosti a dobrého řízení na to bychom se zvláště měli zaměřit. Konkrétně zdůrazňuje pravidelné zveřejňování údajů veřejnosti a podrobné informace eh, o výplatách odměn vyšším manažerů by měly být zveřejněny, pokud mohou ovlivnit rizikové portfolio banky. Celková variabilní složka eh, ohodnocení bankéřů by neměla eh, ohrozit kapitálový základ, naopak by ho měla posílit. Já jsem, vážení kolegové, chtěla jenom eh, ukázat takový nástin toho, co je tam důležité. Podívala jsem se na text FSB a text rady a samozřejmě tam jsou určité otázky, eh, kde třeba rada šla dále, v některých oblastech rada neměla eh, ustanovení pro ty zachráněné firmy těmi finančními injekcemi, nebo Eh, celkově bych řekla, že eh, text rady je slabší než principy FSB. A možná se budete chtít podívat na situaci v jednotlivých členských státech, protože v některých z nich jsou již podniknuty kroky, práce již probíhá ve spojených eh, ne, království, ve Francii také byly učiněny určité kroky, Nizozemsko, Švýcarsko, ve Francii 50 bonusu musí být odloženo, rozloženo po dobu tří let. Eh, ve Francii 50 musí být podrženo alespoň dva roky. V Nizozemsku jsou odměny členů představenstva eh, omezeny 100 jejich ročního platu eh, a musí tedy vysvětlovat tomto smyslu to neznamená, že se musíme omezovat na to, co je v SFSB, Eh, nebo jenom na text rady. A na úplný závěr mého vystoupení je ještě důležité podotknout, jaké jsou výsledky průzkumu veřejného mínění, alespoň ty, které proběhly ve Spojeném království. 87% veřejnosti věří, že bychom měli regulovat zvláště odměny bankéřů a jejich ohodnocení, což je tedy velmi eh, vyhraněný veřejný názor. Myslím si, že náš výbor by měl být ochoten na to reagovat, připraven na to reagovat. V každém případě děkuji za toto představení představení. Ehm, eh, možná jsou otázky, které jsem vynechala, tak se mě prosím zeptejte, nebo můžete mě kontaktovat i později e-mailem, protože pokud si myslíte, že by bylo dobré nějaké informace do textu doplnit ještě během příštího týdne, aby se to dalo přeložit, abychom měli možnost to 18. ledna prodiskutovat, tak mi dejte prosím vědět. Děkuji, říká předsedkyně. Děkujeme, Arlen. Máme trochu problém, protože nás čeká slyšení, tak asi za tři minutky. Ovšem musí proběhnout i výměna názoru k této zprávě, protože chceme pokračovat eh, samozřejmě, tak abychom dodrželi časový harmonogram naší zprávy. Máme zde mě, stínové zpravodaje, Alde, Vicky Ford, Pascal Vande, pan Bulman se přihlásil rovněž. Nyní musíme uzavřít tento seznam. Pan Karas jedině v případě, že by, nebo pokud se dostaví pan Karas, já bych vám samozřejmě to umožnila za EPP, ovšem bohužel, bohužel jsme začali o deset minut později, neměli jsme nikoho za EPP, takže skutečně opravdu zatím jsem moc nakloněna tomu, abych vám dala slovo. Čili nejdříve můj dotaz. Ne, ne, ne, samozřejmě, milá kolegyně, ne vám osobně, tak jsem to nemyslela. Určitě jsou zde velice, mají na to dobrý důvod, proč mezi námi nejsou. Takže pokud jde CR, o CRT 3, já se domnívám, že je to opatřeními, mnoha opatřeními, které máme k dispozici, které se zabývá některými příčinami krize. Pouze mm, pokud jde o více kapitálu, proti stresu a tak dále, ale to riziko, zdá se, v rámci portfolia nebylo pokryto dostatečným kapitálem. Právě proto došlo k různým rizikovým strategiím, které se snažili dosáhnout pouze profitu, bonusu a tak dále. Čili to je záležitost, která v podstatě na nás čeká ještě z toho období před krizi. Protože my jsme věděli, že ta rizika obchodních portfolií nebyla krytá, věděli jsme, že tam bylo příliš mnoho expozice v rámci CRD2, které jsme řešili, které jsme ještě v podstatě nedokončili. Ten návrh, který máme k dispozici, v podstatě ještě nepokrývá veškerá rizika obchodních portfolií. To znamená, že budeme potřebovat další další modifikace úpravy a bude obtížné modifikovat, úpravy tento návrh, tak abychom to všechno zahrnuli. Ovšem kolegové, kolegyně jistě budou mít možné návrhy, argumenty k tomu. Rovněž si myslím, že bychom měli udělat určitý rozdíl mezi tím, jak budeme postupovat v oblasti proprietárního obchodování a klientského eh, obchodování. To máme v rámci textu, v rámci MIFIDu. Ovšem možná bychom to mohli ošetřit bankovním pasem do budoucna. Uvidíme. Osobně si myslím, já už jsem o tom hovořila, pokud jde o zvyšování bankovního kapitálu, že mám určité obavy v tomto období, když potřebujeme financovat reální, reálnou ekonomiku. Ovšem ty změny, které, které se dotýkají kapitálových požadavků, dostatečnosti, je to, toto je jeden z velikých nebo důležitých věcí, protože se to dotýká skutečného obchodování a myslím si, že zde právě v oblasti obchodního portfolia jsme to neměli pokryto, tuto oblast. Nesmíme zapomínat na to, že pravděpodobně na začátku roku 2011 už budeme mít tyto CRD2 na konci roku 2010, to znamená v podobném období, tak v podstatě v té v tom období už jsme přišli o ten požadavek, to znamená aspoň těch 80%, jak jsme to požadovali, to znamená Bazile 1, CRD, požadavky na kapitál. V některých zemích to už bude mít dopad. To znamená, že budeme muset přistoupit k určitému vyrovnání kapitálu předtím, než dospějeme k rozhodnutí, zda ty termíny, zda ty lhůty jsou správné, správně stanovené. Budeme muset se podívat na celý ucelený obrázek. Pokud je o odměňování managementu, souhlasím s návrhy, které byly předloženy, ovšem možná bychom měli být ještě rigoroznější. Nejsem, nejsem přísnivcem eh, nějakých stropů, protože to se dá obejít, jak víme, v minulosti už jsme viděli příklady tohoto chování. Ovšem spíše by zde měla být nějaká politická reakce na odměňování, nejenom z oblasti, nejenom ze stran supervizoru. 20 8H, tento bod přílohy, tam se hovoří o tom, že v podstatě rizika, náklady na kapitál, likvidita, to vše musíme vzít v potaz. Pokud vezmeme všechny tyto prvky v potaz, tak eh, můžeme hovořit, že jde o náklady, které vykompenzuje proti zisku. V podstatě se to nehovoří o tom, zda je morálně správné, aby zde bylo 40%, aby zde bylo 40% zisky, aby šli do kapes těm, kteří nepo, neposkytují tento kapitál nebo nejsou vystaveni riziku. A velice často, řekněme, jsou to dokonce ještě větší částky, další bonusy a podobně. Já skutečně nevidím, jakým způsobem to odůvodnit, pokud jde o tyto bonusy, aby, řekněme, představovaly nějaký disproporční podíl, když řekněme, někdy by to znamenalo mm, ty náklady na kapitál, tak aby mohly být tyto bonusy alokovány. Protože pokud to tak uděláme, tak v podstatě si můžeme získat, můžete získat ty finance někde jinde a zaplatit pouze náklady na kapitál. Eh, pokud eh, se někomu vede opravdu výborně a v podstatě má právo na ty bonusy, tak se to musí objevit i v tom oznamování nebo oznamování o těchto, o těchto ehm, všech aktivitách, aby to bylo transparentní. V podstatě jsme měli velice nízké úrokové sazby v nedávné eh, době, což samozřejmě jde na úkor daňových poplatníků a proto jsme viděli veliké bonusy. Já se ale domnívám, že bonusy by měly jít pouze těm, kteří opravdu ehm, opravdu dosáhli vynikajících výsledků. Mělo by to být odůvodněno opravdu podrobně, mělo by to být samozřejmě velice transparentní, měla by tam být nejenom metodologie, kterou použili, ale skutečné výsledky. Myslím si, že bychom měli jmenovat ty, který, kteří obdrží tyto bonusy. Neměli bychom se mm, obávat víc, než se obávají například ve Spojených státech. Někdy zde padají argumenty o tom, že v podstatě by jsme museli zveřejňovat jména pouze těch nejvýše postavených lidí. Já si myslím, že stejně většinou je um, občané znají, protože přece si myslím, že, by, že to je správný postup. Pokud je resekuritizaci, my už jsme hovořili v rámci CRD Dvě o této problematice. Návrh komise Mm, nebere v potaz proporcionalitu, kterou zavádí Evropský parlament, pokud jde o takzvanou due diligence. To znamená, ta přiměřená péče, ta není zavedená Bazilejem, zavádí komise a pokud bychom zde měli, pokud bychom to popsali právě tímto způsobem, to znamená jednak jedný, tak si myslím, že by to nebylo, nebylo dostačující. Buď bychom měli postupovat podobně jako v CRD2, nebo tak, jak navrhuje rada, to znamená říci, že by na úrovni dohledu bychom v rámci nové Evropské bankovní, bankovního úřadu měli postupovat. To znamená, že bychom měli úplná nová pravidla, pokud jde o komplexní aktiva, nejenom resekuritizace, ale všechna ostatní komplexní aktiva v této oblasti mít konkrétní pravidla a vytvořit určitý balíček, který bychom měli lépe upravený pro celou oblast. Pokud jde o korelační obchodování, correlation trading, myslím si, že je to zajímavý aspekt. Jsem trošku rozpolcená, samozřejmě v této oblasti. Myslím si, že nemůžeme uplatňovat pouze všude jenom modely, ovšem orgány dohledu budou muset mít možnosti nebo schopnosti vytvořit si vlastní modelování a nejsem si jistá, zda tyto schopnosti už orgány dohledu mají na takové úrovni, která bude považována do budoucnosti. Čili to jsou argumenty z mé strany a nyní prosím Vicky Fordovou. Děkuji za slovo a já rovněž vítám velikou část této práce. Pokud jde o bonusy, domnívám se, že je skvělé, že CRD se věnuje této problematice, tomu, co se stalo na mezinárodní scéně od prvního návrhu rady. Už došlo k další práci v této oblasti, pokud jde o G20, o odměňování na straně členských států a tak dále. To všechno vidíme i v návrhu rady. Arlin, ty jsi hovořila i o tom, mm, co, jak se obrací na tebe jednotlivci. Mě zase tvrdí, ano, nesmíme věřit v nějaký ekonomický růst společnosti. Je důležité, aby jednotlivci dosáhli osobního, osobního blaha, osobního prospěchu. Samozřejmě, že já v to rovněž věřím. Ovšem, myslím si, že ve finančnictví přece je nesprávné, abychom zde měli takovou strukturu bonusu, která v minulosti vedla opravdu k nepřiměřeným rizik, rizikovým operacím s penězmi jiných mm, lidí a v podstatě většinou ve většině případů to byly popla- daňoví poplatníci a jejich finanční prostředky v podstatě lidé, kteří měli kontrolovat jednotlivé organizace, kteří například byli v různých úvěrových odděleních a podobně. Většinou tito získávali bonusy na základě rizik a ne na základě toho, že měli bojovat proti rizikům nebo prevence v této oblasti. Proto jsem velice ráda, že se vidíme v tomto textu to zakotveno. Nejsou to přece instituce, které dělají špatná rozhodnutí, většinou jsou to jednotlivci, kteří dělají velice špatná rozhodnutí a proto je důležité, aby odměňování mělo dopad eh, na základě jednotlivců a jejich výsledků. Mnoho členských států má svá vlastní pravidla. Já si myslím, že je velice důležité, aby členské státy měly tuto možnost mít svá vlastní pravidla. Myslím si, že bychom zde neměli nějakou standardní platformu úplně pro všechny. Velká Británie například nechce čekat až do příštího roku a řekla, že už chce pokračovat v této, nebo být aktivní v této oblasti, přesně jak se o tom zmínila Sharon v letošním roce mnoho institucí Mm, získalo velké příjmy právě proto, že mnoho prostředků daňových poplatníků se využilo právě to aby, pro zlepšení situace na finančních trhu. Já vím, že v mém členském státě, jakým způsobem to probíhalo. Já, když hovořím s obyčejnými lidmi, Myslím si, že pokud daňový poplatník bude věřit v to, že oni v podstatě jsou tím posledním vlastně půjčovatelem jakousi finanční instituci, tak samozřejmě, že je bude zajímat výše bonusů, které vyplácíme manažerům. A proto by finanční eh, odvětví na to nemělo zapomínat. Když budeme hovořit za chviličku o zdaňování transakcí, pokud daňový poplatník skutečně bude vlastně upisovat tyto, tyto finanční operace finančních institucí do budoucna, tak samozřejmě, že je bude zajímat to riziko, které které mm, podstupují finanční prostředky, které vlastně půjčuje těmto institucím. Ovšem, je zde několik velice důležitých záležitostí, kdy budeme navyšovat kapitál pro banky a tak dále, v jakém okamžiku. My v podstatě jsme už před Bazelem, nebo přeskočili jsme i protože potřebujeme více kapitálu v oblasti eh, obchodního portfolia, protože to nás uvedlo do mnoha problémů. A musíme samozřejmě se poučit z oblasti sekuritizace, eh, tak aby do budoucna jsme nepodstoupili stejná rizika bez kapitálu. Pokud je o sekuritizace, je zde ovšem určitá obava, že bychom možná nutili banky, aby ten zítřejší kapitál uplatnili proti rizikům včerejších chyb nebo chyb z, z minulosti. Protože pokud donutíme banky, aby opravdu navyšovali kapitál příští rok proti těmto historicky toxickým aktivům minulosti, tak si myslím, že by to mohlo opravdu mít velice negativní dopad, pokud jde o skutečné prostředky k dispozici pro reálnou ekonomiku. Dokonce kolem 150 miliard by to mohlo představovat jenom resekuritizace vůči historickým pozicím, čili Bazilej opravdu, pokud ehm, měli bychom naslouchat jejich analýze dopadu. Pokud jde o obchodní portfolio, máme zde tři typy kapitálu, které zde vidíme pohromadě, to znamená ten tradiční model, stresový eh, model a eh, takzvaný inkrementační kapitál. Všechny zde vidíme popsány a někteří argumentují tím, že za jistých okolností by to mohlo znamenat, že instituce by musela mít více kapitálu, pokud aktiva by byla v rámci obchodního portfolia, než, by to, než pokud by to bylo v jejich, bankov, v jejich bankovních knihách, protože to, tím pádem by vlastně banky si mohly schovávat tato aktiva, neuznali by své skutečné pozice a tak dále. Došlo by k, došlo by k nezveřejňování těchto informací BSI a jejich analýza dopadu. Arlen už o tom, Arlen se o tom zmínila. To znamená, ten inkrementační kapitál, ten by mohl představovat až někdy 11,6 bank eurozóny, to znamená 2 eh, eh, HDP eurozóny příštího roku. Čili já skutečně chci, aby banky měly více kapitálu v rámci svých obchodních portfolií nebo aby seškrtaly své pozice. Ovšem, můžeme je skutečně donutit, aby navýšili o 2%, nebo teda aby navýšili kapitál, který by přistala 2% ehm, HDP eurozóny, aniž by to mělo dopad na skutečnou reálnou ekonomiku a půjčky? Právě proto se Bazilej snaží o další analýzu dopadu, snaží se analyzovat celou situaci, probíhají konzultace a v lednu by měly mít první výsledky. Obávám se ovšem, že bychom měli počkat a naslouchat tomu, co přijde z Bazileje, protože pokud změní nebo pokud dospějí k závěru, že by ten kapitál měl být alokován vůči, proti těmto nebo na základě těchto pozicí, tak bychom měli respektovat jejich rozhodnutí. Pokud jde o arbitráž, to je rovněž důležitá oblast, jde o globální odvětví a pokud donutíme evropské banky, aby zredukovaly velikost svých eh, rozmach, tak by to mohlo mít, eh, uštědřit další, v podstatě další ráno na Wall Streetu, eh, to znamená, že by jsme neměli dostatek kapitálu, který by přicházel z Ameriky do Evropy a to si myslím, že není záměrem nikoho z nás. Právě proto bychom měli uvažovat o harmonogramu, vhodném načasování, tak abychom opravdu byly trošku v souladu s tím, co se děje ve světě. Čili počkejme na Bazilej, podívejme se na jejich analýzu dopadu a zajišti, abychom zajistili to, že pokud budeme zavádět pravidla pro budoucí fungování, abychom nespůsobili nějaký obrovský rozkol mezi nebo mm, těmi, to znamená chybami minulosti a strategii pro půjčky a úvěry do budoucna, což by mohlo mít dopad na reálnou ekonomiku. Děkujeme. Pascal Kambe. Pascale? Jsi připraven? Chceš vystoupit? Prosím, máš slovo. Já bych tady chtěl eh, do toho vnést jazykovou pestrost do té naší debaty, ale ne příliš dlouho, protože já si myslím, že už máme spoštění a čeká nás slyšení, které je velice zajímavé. Toto je první výměna názorů a já tady nebudu tady eh, hovořit příliš dlouhově. Samozřejmě politicky zelení budou podporovat veškeré návrhy, ať už přijdou od rady nebo od komise, abychom maximálně posílili kontrolu rizik, které banky podstupují. Musím konstatovat, že v této směrnici eh, jsme možné eh, dát určitá čísla, pokud jde o kontrolu eh, vlastního kapitálu a pákového efektu. A já si myslím, že by bylo paradoxní, že tady jsme schopni dát ta čísla na stůl, když hovoříme o bankách, ale když to není možné, pokud jde o ty spekulativní fondy. Já tady hovořím o té včerejší diskuzi. Podle mě by to bylo opravdu paradoxní protože ty spekulativní fondy, tam je větší riziko. Potom, po druhé, za druhé, pokud jde o sekuritizaci, je pro nás jasné, že si klademe určité otázky, eh, do jaké míry je kolektivně užitečné eh, restrukturalizovat eh, tu sekuritizaci produktu. Víme, že to je eh, jeden z důvodů krize, že ty produkty všude cirkulovaly, někdo tomu nerozuměl, ratingové agentury pořádně nevěděly, co se kde děje. A já si myslím, že v takové situaci je naprosto legitimní zakázat eh, komplexní eh, sekuritizaci, takže resekuritizaci, Eh, i když si uvědomujeme, že samozřejmě parlament má omezené legislativní pravomoci v této věci, ale eh, chtělo, zajímalo by nás, jestli by bylo možné, aby parlament anebo komise v každém případě si to přejeme, eh, mohli pracovat na nějaké studii o tomto finančním ustanovení, nebo zkrátka víme, že to je velice negativní, že to a málo se zdůrazňují pozitivní efekty, nebo možná jich je tam málo, možná jsou efektivní pro ten průmysl, který se tím zabývá, ale zkrátka zajímalo by nás, jak to tady v té situaci vypadá. Další věc, myslím si, že je velice důležité, aby v tomto rámci, pokud je o tuto směrnici, abychom tady nenaslouchali pouze zájmu bank. Eh, já jsem byl překvapen, eh, když tady um, zaznělo, a já to nebudu přesně opakovat, ale uh, tam šlo o neříkám, že to je bankovní lobby, ale ty lidé, kteří k vám hovořili, to byly pouze banky, lidé, kteří zastupují banky a jakožto alternat, zmínil se to jako alternativní věc k institucím. Samozřejmě je potřeba naslouchat bankám, ano, s tím souhlasím, ale myslím si, že jakožto zákonodáce bychom měli také naslouchat celé společnosti a nejenom bankovnímu odvětví. Takže my budeme velmi bedlivě sledovat eh, v těch debatách v parlamentu, aby tady byla opravdu pluralita názorů. Děkuji. Ude. Děkujeme další řečník. Eh, Paní předsedkyně, protože čas už pokročil a vzhledem k tomu, že za chvíli začne slyšení, bych se chtěl zaměřit především na dvě věci, ale ty tady zmínit chci. Za prvé, Chtěl bych poblahopřát paní zpravodajce za to, že tak transparentně a rozsáhle prezentovala toto téma a k tomu tedy patří i to, co jednotlivé členské státy už podnikly v této věci. Já si myslím, že paní zpravodajka je velmi eh, schopná tady i nastavit to, jakým budeme dále nakládat eh, s tou směrnicí. Budeme mít určitě eh, toho víc než jenom tu jednu zprávu a já bych vám chtěl opravdu pogratulovat. Prosím pokračují v, té, v tom sebevědomém kroku. My nejsme prodloužením komise nebo rady ani Bazileje. My jsme tady Evropský parlament a my tady provozujeme legislativu v tom nejlepším smyslu, s nejlepší vírou a myslíme, jak si myslíme, že můžeme zabránit krizi, protože tu poslední, tu jsme nedokázali zabránit, protože jsme neměli dostatečné legislativní základy, které jsme k tomu potřebovali. A více než s velkým překvapením tady beru na vědomí, a tady chci hovořit pouze o této jedné věci, pokud jde o sekuritizaci a resekuritizaci, tak eh, jsou tam velmi komplexní produkty a my přesně víme, jaké tak, jakou roli takové produkty hrály v té finanční krizi. A máme ještě na paměti, jaké to bylo obrovské drama, abychom tady vůbec eh, hovořili eh, o vlastně té situaci. A proto nechápu, jak může rada navrhnout, že to, co tady komise navrhuje, si vyžaduje nějaké předběžné eh, eh, schválení, eh, pokud jde tady o to vypuštění té složité resekuritizace. Paní předsedkyně, až budeme mít příště možnost hovořit o této věci, tak bych chtěl eh, i vyslechnout komisi v těch věcech, kde návrh rady přináší vylepšení návrhu komise, tak tam bych byl velmi rád, eh, kdyby komise se k tomu mohla vyjádřit. Možná, že dnes na to čas nemáme, ale doufám, že příště bychom to do toho mohli zařadit. Děkuji. Uh, Mrs. Jory, did you want to say something very briefly? Paní Žoli, chcete říct něco stručně? Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, a doufám, že pak, až vystoupím, nebudete tolik litovat, že e, jsem se hlásila slova, jste mě vyvolala. Já bych ráda souhlasila s jednou věcí, kterou jste řekla. Amit szeretnék e, föltenni a jelentéstevőnek, én is gratulálok neki a kiváló munkához. Az První otázka, kterou bych chtěla položit, je následující. Funguje tlumočení? Ano, zdá se, že začíná fungovat. Takže jedna otázka, dvě připomínky. Následující otázka. Víte, zda bylo zadáno nějaké posouzení dopadů v tom ohledu, jaké dopady tato opatření mají na poskytování úvěrů. Protože paní předsedkyně už upozornila na to, že eh, kapitálové vybavení bank už bylo určitým způsobem upraveno, ale situace je zatím ještě nestabilní a mě by zajímalo, jestli je tady tedy nějaká studie dopadů v této oblasti. Ta otázka je tím důležitější, že ji pokládáme také eh, kvůli neutralitě, kvůli eh, neutralitě hospodářské soutěže. Do velkých finančních institucí byly eh, napumpovány miliardy a tyto instituce jsou teď velmi dobře vybaveny k vlastně kapitálem a ti jiní, eh, kteří dobře hospodařili, ty nedostali žádnou eh, podporu a když, chceme, když dosáhneme CRD3 nebo také CRD4 a zvýšíme eh, příslušné předpisy, tak se potom objeví otázka, jak to všechno vypadá z hlediska hospoda- neutrality hospodářské soutěže. Do některých finančních institutů jsme investovali spoustu peněz ale eh, pokud jde o střední Evropu, tak tam vypadalo, že tam je to zdravější, nebylo tam tolik toxických produktů. A já si zkrátka kladu otázku, jestli takovýto přístup je vlastně férový eh, vůči bankám ve střední a východní Evropě. A druhá otázka, ta se týče bonusů, odměňování. A já jsem byla velice eh, zvědavá, napjatá na výsledky Eh, samozřejmě toto je první čtení nebo první diskuze, ale já jsem opravdu zvědavá, jak bude vypadat eh, ta situace, pokud jde o odměňování. A potom další připomínka. Jak se stá, tak máme velmi málo času. Pokud to schválíme na jaře 2010, tak eh, se zdá, že do toho vstupu v platnost bývá příliš málo času. Um. Ráda bych poděkovala, poděkovala všem kolegům, kolegyním za určité další směry a tak dále. Myslím si, že je to velice důležité. Podívám se na všechny tyto záležitosti. Zelený. Ne, prosím, já jsem nehovořila o tom, eh, s kým jsem se setkávala a tak dále, jenom o, o těch, kteří mají problémy. A samozřejmě, že vás nepřekvapí, že to je bankovní sektor, protože regulační orgány jsou velice rádi, když vidí tento text, protože tam silnější pravidla, silnější dohled a tak dále. Ovšem bankovní sektor samozřejmě chce, aby došlo k spoždění této implementace a tak dále. Právě proto jsem se zmínila o bankovním sektoru. To znamená, že jsou tam věci, které se jim nelíbí a neříkala jsem o tom, co se jim líbí nebo komu se to líbí. Mnoha mm, zúčastněným stranám se to líbí. Pani Fordová, a tím ukončím mé poznámky, protože si myslím, že to musíme ještě prodiskutovat eh, podrobně. Pro nás je velice důležité, pro náš výbor a pro celý Evropský parlament, zda budeme eh, neustále zaostávat, nebo zda tu globální agendu stanovíme my. Budeme teda vyčkávat, řekněme, až do roku 2010 na bazilický výbor, na jejich analýzu dopadu, nebo si uděláme vlastní analýzu dopadu a uděláme svá rozhodnutí to jsou otázky. Nebo poté budeme říct, dobře, regulační arbitráž, to znamená, nebudeme dělat vůbec nic, budeme v podstatě paralizováni a budeme neustále vyčkávat na mezinárodní rozhodnutí a tak dále. My to nemůžeme, samozřejmě záleží na tom, jak se rozhodneme, ale v tomto ohledu bychom měli konečně bez, měli bychom bez eh, stanovit standardy a měli bychom opravdu i v rámci transatlantské hospodářské rady další možné eh, mítinky, které máme, možná navštívíme Washingtony my, možná bychom měli přesvědčit Američany o tom, nebo i jiné jurisdikce, aby sledovali náš příklad, aby teda šli spíš za námi a ne neustále vyčkávat, protože přece veřejnost nechce, abychom neustále vyčkávali. když se na to podíváme z každé strany, tak, z jakékoliv strany, tak samozřejmě i pokud bude nějaká další krize, tak um, veřejnost nám to nepromine. Právě proto bychom měli udělat to, abychom bránili excesivním rizikům, abychom měli správné strategie v oblasti bonusu a odměňování, aby skutečně to odráželo ne to, co mají banky ve svých portfoliích, ale skutečně podle rizik. Je zde mnoho důležitých bodů, nebudu se věnovat všem, mm, samozřejmě, že i to, o čem se zmínila paní předsedající, čem budeme mít další rozpravu. Děkuji, říká paní předsedkyně, poděkovala bych všem a omlouvám se za tu krátkou diskuzi k, te, k tomuto velice důležitému tématu. Příště se budeme věnovat tomuto návrhu zprávy 26. ledna, pokud nám to všechno dopadne dobře, pokud to zpravodajka stihne. No a nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu a tím je veřejné slyšení. Poprosíme všechny účastníky slyšení. Omlouvám se za toto spoždění, máme opravdu velice plný program, nemohli jsme to učinit jinak. Okay. Um, thank you very much. Um, Děkuji. I'd like to say, I'd like to say uh, welcome to, to our... Ráda bych mezi námi přivítala všechny naše řečníky. Omlouvám se opět za to spoždění, čili nebudu zdržovat Vlastně využiju veškerého času, který jsem měla původně k dispozici a navrhuji následující postup. Navrhuji, abychom si vyslechli všechny řečníky, abychom si vyslechli všechny účastníky našeho slyšení, vyslechneme si jednotlivé prezentace a poté budeme mít prostor na otázky. Pravděpodobně uděláme takové kolečko otázek a opět kolečko odpovědí, protože nemáme dost času. Ovšem podle toho, kolik lidí se přihlásí, podle toho to poté podle toho rozhodneme. Životopisy našich hostů máte k dispozici, čili nebudu se zabývat těmito informacemi. Řečníci se pokusí o to, aby nepřesáhli pět až šest minut. Samozřejmě, že toto naše setkání a slyšení je vysíláno na netu a cílem je podívat se na možnost zdaňování transakcí, ať už na mezinárodním úrovni nebo v rámci EU, podívat se na systémy, které už možná existují ve světě v této oblasti. A nyní bych pozvala jednotlivé naše hosty, řečníky, doufám, že mám stejný seznam ve stejném pořadí že máme stejný seznam všichni a prvním řečníkem je ředitel z generálního ředitelství pro daně a celní unii Evropské komise. Je to pan Alexander Vídou. Doufám, že to vyslovuji správně, takže bych vás poprosila, prosím, jak to vypadá v komisi. Děkuji za slovo, paní předsedající. Myslím si, že hned na samotném počátku bych měla říci, že my zatím nepracujeme na konkrétním návrhu v oblasti zdaňování finančních transakcí. Spíše sledujeme mezinárodní diskuze na tomto poli a samozřejmě, že probíhá diskuze i u nás v komisi. Já bych vám poskytl několik informací o tom, jak tato diskuze v komisi mezi jednotlivými službami, odděleními vypadá a zároveň, jak to vypadá přímo u nás v generálním ředitelství Taxund nevím, jak... Aha, už mi někdo pomáhá s těmi slajdy. Čili První záležitost, abych to pouze objasnil, protože všichni si pamatujeme diskusi o takzvané dani Tobin, Tobinová daň a myslím si, že by bylo dobré, abychom udělali mezi tím rozdíl, protože v minulosti to byla konverze například z jedné měny na druhou a tak dále. To byla úplně jiná dimenze diskusy. V současné době hovoříme o finančních transakcích mnohem širšího nebo většího rozsahu. Když hovoříme o daních a zdaňování a když se chceme něco říci o, o tom, jak by měla taková daň vypadat, tak si musíme stanovit cíle, pro které zavádíme tuto daň. A pro nás tím nejdůležitějším je fiskální konsolidace a zvyšování příjmu pro jednotlivé členské státy, pro fiskální konsolidaci. A zároveň otázka, jak by mohla tato daň přispět k lepší regulaci financí, finančního světa a možná jak by mohly banky platit a přispívat za všechny, ke všem těm, těm um, dluhům, které zde vznikly v oblasti cených papíru a tak dále. Pokud jde o lepší regulaci v této oblasti. Na základě našich analýz, na základě stávajících dat, je zde mnoho obav ohledně dopadu této daně na finanční trhy. My skutečně nevíme, do jakého rozsahu to bude mít dopad na snižování spekulativních obchodů a aktivy. Nevíme, zda by to vůbec mělo dopad na globální finanční stabilitu, na likviditu trhu, na, na volatilitu či nestálo se a podobně. Z toho jsme vyvodili závěr, že daň jako taková asi pravděpodobně nebude tím nejlepším nástrojem pro sledování tohoto konkrétního cíle, nebo alespoň není to nejbezpečnější nástroj pro dosažení tohoto cíle. Způsob, jakým Evropská unie postupovala spíše tím regulačním aspektem, to si myslím, tomu bychom dali přednost. Pokud hovoříme o těch výnosech, nebo že dalším důvodem jsou ty výnosy nebo příjmy, tak to je právě ta fiskální konsolidace. Ovšem otázka zní, komu teda ty finanční prostředky půjdou. Samozřejmě nejprve to je národní rozpočet a fiskální konsolidace, nebo řekněme pro rozvoj, pro životní prostředí, všechny veliké oblasti, otázky, například rozpočet EU a tak dále. Nebudu zacházet do podrobností, pouze bych chtěl poukázat na tu skutečnost, že na základě všech informací, které mám k dispozici, většina těchto příjmů by byla především z, z EU a Německa, které mají největší finanční trhy a kde dochází k největším obchodům v této oblasti nebo největším transakcím. To znamená, že to by byly největší přispěvatelé k získávání příjmu v této oblasti. Což samozřejmě mm, znamená otázku, jaké bude sdílení mm, břemene, tak abychom dosáhli stejné cíle a tak dále. Pokud jde o ty výnosy a ten potenciál, zdá se, že tam by to mohlo znamenat veliké částky. WIFO udělalo určité kalkulace a celosvětově asi, asi 287 miliard dolarů celosvětově, sazba 0,01%, v EU to bylo asi 130 miliard, včetně Švýcarska a Norska. Samozřejmě, že tato čísla, možná můžeme se podívat na další slide, tato čísla, která jsem uvedl, to jsou pravděpodobně přehnaná čísla. My tam hovoříme, vidíte, dva, za 2007 ta data, všem jsou to data za rok 2006. Vidíme zde vysoké hodnoty, vysoké objemy, což mm, nemůžeme potvrdit, že bychom pokračovali tímto tempem. V současné době vidíme, že už došlo k určité regresi, čili ta, to, ta, či, ty částky nejsou stejné. Dále jsme uvažovali o tom, že dojde k zredukování obchodu v této oblasti, ovšem to bylo velice optimistické, když se ovšem podíváme na regulační zásahy finančních trhů, ty pravděpodobně rovněž sníží obchody v této oblasti a i potenciál v oblasti výnosu. Tyto čísla samozřejmě um, byly na základě všech trhů, celoplošně neberou v potaz rozdíly jednotlivých trhů a rovněž do toho nevedeme, ne, ne, nevzali jsme v potaz dopad ostatních eh, výnosů, například na národní úrovni. Vidíme, že to může mít dopad na, na eh, daně z kapitálových příjmů, z kapitálových zisků a podobně. Pokud jde o nějaké požadavky v rámci této možné daně. Především zde musí být nějaká kritická masa, to znamená určitý rozsah nebo určitá masa, která by byla dostatečně mm, důležitá s ohledem na produkty nebo geografické mm, geografickou situaci BIFO, mm, už definovalo určité výhledy. Myslím si, že jejich přístup je správný, to znamená swapy, deriváty, pokud jde o ehm, ty, které jsou, ty, které jsou na burze, ale rovněž by to byly takzvané OTC transakce, to znamená over the counter, které jsou spojeny přímo s, hod, s cenou aktiva. A jaký daňový, jaký daňový základ bychom aplikovali? To je rovněž otázka. Především by to byla hodnota transakce, ovšem u derivátu, to hovoří, že by to spíš měla, měla být určitá hodnota, která je spojená s tím aktivem, který je spojený s danou transakcí. To znamená, v podstatě je to určitá pomyslná hodnota. Tento sekt, sektor z deriváty přináší velikou část těchto výnosů. Rizika, která vyplývají z tohoto přístupu je, jsou samozřejmě relokace, delokalizace, pokud bychom měli unilaterální přístup v celé EU, tak by zde samozřejmě bylo veliké riziko, že by došlo k delokalizaci do jiných finančních center. Další riziko, že by to mohlo mít dopad na investiční kapacity našich podniků v tomto kritickém období, kdy potřebujeme ekonomický růst, kdy banky nemají velikou kapacitu v oblasti půjčování a tak dále. Dále, že by došlo k migraci produktů, které by nebyly zdaňovány a možná určité programy, které by například na národní úrovni se viděly, to znamená různé vyhýbání se těmto povinnostem. Geografické pokrytí, jak už jsem se zmínil, potřeba byste veliké geografické pokrytí. EU, to by bylo mm, velice riskantní, globální úroveň, ano, na G20 se už o tom hovořilo, všem G20 se tomu nechtěla věnovat, to znamená, že na tu globální úroveň pravděpodobně se nedostáme, to je nerealistický pohled. Tento Rakouský institut, o kterém jsem hovořil, ten tvrdí, že bychom mohli alespoň aplikovat v rámci určitých časových zón a já nevím, zda to je dobré kritérium, ta časová zóna, protože v stávajícím globálním, globálním trhu a v podstatě trh eh, funguje 24 hodin denně, máme zde moderní komunikační prostředky, to znamená, to asi není realistické eh, kritérium náklady na propojení, tak to by samozřejmě ty by byly, mm, teda sbírání těchto údajů, tak to by byly nízké, protože bychom mohli využít elektronické systémy, burzovní systémy a samozřejmě, že i v rámci tzv. over-the-counter OTC transakcí bychom mohli využít tyto informace. Dále je zde otázka právních aspektů, zatím není zcela jasné, jak by byla tato daň kompatibilní s volným pohybem kapitálu a rovněž bychom se museli podívat na stávající texty směrnice, především pokud jde o kapitálové různé povinnosti, které bychom museli zrušit, abychom umožnili, nebo kapitálovou daň, abychom umožnili zavedení této daně. Čili to je takový velice stručný přehled za nás za komisi. Děkuji mnohokrát. Já myslím, že je naprosto nefér žádat diskutující, aby hovořili tak stručně. Dále vystoupí Jeff Floyd, hlavní poradce Centra daňové eh, politiky a zprávy OECD. Prosím, snažte se vejít do 6 minut. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že nemám PowerPointovou prezentaci, tak eh, nejprve uvedu, o čem budu hovořit. Nejprve pár slov na úvod a pak eh, bod zdanění finančních transakcí. Jak víte, jsem vyšším poradcem eh, OECD, věnuji se otázkám finanční stability. OECD nedělala mnoho práce z hlediska zdanění finančních transakcí a já tady dnes vystupuji pouze svým jménem nutnost získat finanční prostředky nás vede k tomu, že toto téma se dostává do popředí. Já myslím, že rozpočtový deficit je nutný zaplnit několika cestami. Například eh, se navrhuje také eh, zdaňovací komponent, který má 3 až 5 procent HDP, ale v každém případě na ten problém neexistuje jedno jediné řešení a už vůbec ne jediné řešení, které by navrhlo ECD. Pokud by měla mít finanční krize nějaké pozitivum a opravdu krize mývají taková pozitiva, tak je to pro nás příležitost opětovně zvážit některé záležitosti, zjednodušit daně, bídnout pobídky a spravedlivý systém zdaňování, protože důležité je, že v takovéto situace vlastně vyplácíte ty, kteří prohrávají. Ehm, a myslím si, že za druhé by v existujících systémech zdanění mohl existovat systém pro vyrovnání. Ehm, OECD se věnuje dlouhodobě na mezinárodní scéně této tématice. Například ehm, vznikly dohody o výměně informací v oblasti daní, například smlouvy o zamezení dvojího zdanění byly podepsány. A na tuto veškerou práci lze dále stavět i z hlediska iniciativ za zveřejňování informací a také práce s bankami, aby dodržovali právní ustanovení. A pak samozřejmě boj proti vyhýbání se daňové povinnosti, daňovým únikům, to vše může také na pomoci k navýšení eh, daňových příjmů do rozpočtu. A nyní k těm klíčovým bodům, kterým se chci věnovat. To jsou nové zdroje financování Myslím si, že jakékoliv nové zdroje financování musí splňovat hlavní zásady, musí být snadné, nákladově účinné, snadné pro výběr, musí být těžké se vyhnout takové povinnosti, měly by být neutrální z hlediska dopadu na ekonomiku a distribuci, pokud samozřejmě to nemá záměrně eh, vyřešit nějaký konkrétní problém, aby bylo redistributivní a zároveň by měla si získat také eh, přízeň veřejnosti, protože přijetí ze strany veřejnosti je pro jakýkoliv jakýkoliv daňový systém zásadní. Vidíme eh, změnu postoje ke zdanění finančního sektoru, ale zároveň bychom neměli zapomínat na význam finančního sektoru v podpoře růstu ekonomiky a příjmu do ekonomiky, eh, který v této souvislosti přichází přímo i nepřímo. Došlo tedy k určitému postu sunu v debatě, jak říkal kolega Vidou. Zdá se, že se nyní přesouváme eh, k úloze daní jako získávání příjmů do, finanční, do rozpočtu, nikoli jako nástroje finanční stability. Obecně si myslím, že existují dvě klíčové otázky, které musíme vyřešit, pokud eh, zaměříme na zdanění finanční transakcí. Jednak na co se zaměřit, zacílit, zda se zaměřit na spekulativní transakce nebo transakce v reálné ekonomice. Samozřejmě, eh, pokud bychom se dohodli napravit současný stav věcí, tak bychom toto rozlišení dělat museli a zároveň je potřeba to činit z hlediska získání eh, pozitivního postoje veřejnosti k novému systému zdanění. Já si myslím, že e, podstatná část těchto daní musí přicházet z transakcí s deriváty. Ono je velmi těžké zjistit, jak by bylo možné se zaměřit jenom na spekulativní aktivity e, z povrchního úhlu pohledu se zdá, že krátkodobá spekulace je atraktivní a pokud bychom zdaňovali na základě transakcí, tak je pravděpodobné, že se ta daň dotkne více krátkodobých transakcí než dlouhodobých, ale v každém případě musíme zvažovat mikrostrukturu trhu, hedging, který na trzích probíhá a to probíhá také ve velmi krátkodobé perspektivě. A myslím si také, že vyvstává klíčová otázka, jakým způsobem se zaměřit, tak aby finanční prostředky přišly eh, z obchodu s deriváty. V tomto smyslu jsme uvažovali eh, eh, ruku v ruce s tím souvisí také takzvaný výskyt té daně, incidence té daně, tedy kdo bude osobou povinnou k daní v tomto smyslu. Ehm, Svopy, Například toto provádí nerezidenti, kteří investují do vládních obligací. A pokud se má zdaňovat třeba eh, takový účinek, které svopy mají, a tak by zrovna nakonec ta povinnost platit pak padla na vlády. Hm, a tím pádem eh, ta daňová opatření se budou pohybovat v bludném kruhu. Eh, z hlediska zdanění derivátů vyvstává také otázka širokého základu daně to je součást přístupu k tomu, abychom zajistili, že jeden produkt nemůže nahradit druhý a ani geografické umístění nemůže být náhradou jiného. Také to souvisí s typem obchodní aktivity na daném trhu. V současné době probíhá spousta krátkodobých transakcí eh, na mezibankovním trhu v souvislosti s kontinuální úpravou pro portfolia a možná tomu bude tak, že se přesuneme k jinému vzorci, eh, kdy bude snadněji upraveným možná kontinuálně upravovaný systém s určitou ztrátou efektivnosti, ale s pozitivním dopadem na výnosy. Myslím si, že tady nás čeká ještě spousta práce, když budeme hodnotit dopady z hlediska chování subjektů na trhu. V každém případě si myslím, že tato složka stojí za zvážení. Jsou tam skutečně zaznamenání hodné eh, otázky, které bychom měli sledovat. OECD se věnovala na eh, také tématu Tobinovy daně. Ehm, já si myslím, že diskuse se přesouvá a musíme hledat zdroje příjmu. Zda a koho do toho zapojíme, záleží na našich členech, členech OECD. My jsme v rukou svých členů. Zda to a to je dostatečně vysokou prioritou, abychom na to měli pracovat, nebo zda my jsme tím správným orgánem, který by se to měl věnovat. V každém případě jsme připraveni eh, tomu přispět a těšíme se na dnešní rozpravu. Děkuji mnohokrát. Dále Javier Role eh, eh, vedoucí představitel eh, londýnské burzy, skupiny londýnské burzy. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že není dost času, já eh, budu muset zaplatit určitou daň z transakce za to, že eh, nejsem prvním řečníkem a mám méně času. Londýnská burza je důležitým partnerem pro nás, je nesmírně důležité, že te, toto téma se diskutuje v Evropském parlamentu a je pro mě ctí vystoupit na vaší půdě. My máme samozřejmě ve Spojeném království naší vlastní transakční daň, je to takzvaná stamp duty daň z převodu nemovitostí, parafrázováno tak jak pan Vidou a pan Lloyd už popisovali již vystoupení, podporuji, musíme se zaměřovat na konkrétní příklady dopadů eh, transakční daně ve Spojeném království, zvláště eh, ve středně velkém a menším kapitálovém sektoru. Spojené království je jedinou zemí, kde je podstatné zdanění převodu eh, cených papírů, konkrétně 0,5 vlastního jmění daň se platí v bodě nákupu a je to také zdaněním eh, reálné ekonomiky, které tedy platí malé a střední podniky, střádelové eh, a také investoři. Eh, transakční daň neplatí banky možná nějakým způsobem negativně dopadá na banky, ale nakonec je to vždycky spotřebitel, investoři, kteří platí nikoli ti zprostředkovatelé. Dopady na eh, trh u nás by bylo, eh, bylo zpomalení trhu eh, byly měřitelné a dlouhodobé. Britský institut fiskálních studií odhaduje, že u nás došlo k posklesu obchodu o 20% v důsledku zavedení této daně. Tím poklesla také cena akcí o 6% Hm, vnímáme všechny typy likvidit jako zásadní, především krátkodobou likviditu, velmi, velmi krátkou likviditu, ale i dlouhodobou likviditu. Kdo vlastně rozhoduje? jak rozlišit mezi krátkodobou spekulací od střednědobé spekulace či dlouhodobé. Zvláště v trhu, kde existuje likvidita na mnoha platformách, jak už uvedla sama Evropská komise, tady odkazuji na studii komisaře Kováče o zdanění, Eh, zdanění transakcí může zvýšit volatilitu trhu. Faktem je, zvláště u této naší stamp duty, že eh, ta volatilita je vnímána eh, těmi, kteří spoří a investory Ehm, kapacita vydávat je navýšena právě takovou transakční daní. Tato, tento náš druh transakční daně, stamp duty, eh, zvyšuje náklady na kapitál o 4 až 12 podle sektoru a zvláštní dopad má na eh, společnosti s vysokými technologiemi. Eh, náklady investorů se zvýšily. Stamp duty v Británii eh, obsahuje 3,5 hodnoty celoživotních úspor průměrného občana zvyšuje náklady na investiční kapitál v ekonomice. Zrušení této daně by uvolnilo téměř 7 miliard liber kapitálových investic ročně. Koncepce transakční daně stanoví také e, možnost změnit chování e, hráčů na trhu a to byla také hlavní koncepce Tobinovy daně, ale nyní se toto přesunulo do veřejné domény a stalo se to populární koncepcí. Předpokladem této daně je, že je vytvořena tak, aby e, omezila nadbytečnou tržní aktivitu. Je politování hodné, že EU e, nezaznamenává žádnou nadbytečnou likviditu, bohužel. Ehm, obrat na trhu cených papírů a kapitálu agregátně představuje jednu desetinu ve srovnání se Spojenými státy americkými a váha e, této relativní slabosti likvidity eh, leží především na bedrech menších a středně velkých firm, protože velké firmy vždycky mohou rizikovat, kap, riskovat kapitál, protože získají ho z bankovního sektoru nebo z trhu. Eh, menší firmy si to nemohou dovolit. Pokud se podíváte na americký trh, kde je kapitalizace e- ekvivalentní EU, rychlost obratu je pětkrát vyšší než ta, která je zaznamenána v Evropě. A to má logicky otázky dopad na schopnost společností získávat kapitálové prostředky. Převážně vytváří eh, konkurenční nevýhodu pro malé firmy. Máme doklady také o vývoji ve Švédsku, když zavedli jednoprocentní transakční daň v roce 84, zvýšili to na 2% v 86. Dvojnásobila se eh, nákladnost akcí a omezila se likvidita. Máme anekdotické údaje z čínského trhu, eh, kde eh, narostly náklady třikrát a také se změnily burzovní indexy a omezila se likvidita. Na závěr můžeme říci, že se nacházíme ve velmi hluboké eh, recesi pocházející z finančních institucí eh, a která velmi často nás vede k tomu, že se musíme obrátit k dluhovému financování. Jediné řešení může přijít právě eh, z přístupu ke kapitálu, k akciovému kapitálu. Nakonec se vše točí kolem pracovních míst. Eh, když banky přecházejí k negativnímu pákovému efektu, musí opravovat své rozvahy, je to složitější, když se snaží nasměrovat kapitál tam, kde je potřeba, zvláště do malých a středních podniků. Je také důležité zachovat tradiční metody směrování kapitálu z míst, kde je k dispozici, z privátních bank, eh, z investičních společností, tam, kde je potřeba, tedy do sektoru malých a středních podniků. A transakční daň penalizuje Eh, právě eh, tyto možnosti výměny Ehm, mnohem více, než by penalizovala samotné finanční zprostředkovatele, tedy banky. A právě v tomto prostředí všichni hledáme cesty, jak podnítit budoucí ekonomický rozvoj, ehm, zachovat finanční infrastrukturu a její schopnost dodávat finance malým a středním podnikům. Britská zkušenost ukázala, že ehm, dopady transakční daně na reálnou ekonomiku mohou být velmi poškozující. Musíme se vyhnout takovým takovým daním, které poškodí naši konkurenceschopnost celosvětově, které navýší náklady na kapitál pro reálnou ekonomiku a zároveň dlouhodobě poškodí atraktivitu EU jako místa vhodného pro investování. Děkuji. Uh, Děkujeme. A nyní to bude pan Sonny Kapur, který je ředitelem společnosti Redefine Rethinking Development. Děkuji. Děkuji za možnost vystoupit mezi vámi. Rovněž nemám PowerPointovou prezentaci, všem velice rychle, o čem budu hovořit. Budu hovořit o tom, o určité potřebě toho, abychom měli takovou daň a proč je vhodný čas a dobrá platforma pro takovou daň. A zároveň podívat se na určité obavy, o kterých hovořili předřečníci. Třetí oblast budu hovořit o výhodách této daně, budu hovořit o, budu se snažit vyvrátit kritiku a podívat se na cestu vpřed. Žijeme v takové podivné době, protože ty odpovědnosti, kterým čelíme, to znamená my, investoři, ale i jednotlivci, který platíme daně. To všechno bylo, to znamená tyto závazky, kterým čelíme, to v podstatě způsobil finanční sektor, který získal celé miliardy, biliony různých pomocných balíčků a tak dále a jak víme, vyplácení různých bonusu a 20% kmenového kapitálu a tak dále. To znamená, to probíhalo před daní. Nic se v podstatě ale nezměnilo. My, drobní poplatníci, zde musíme platit mnohem větší daně, přišli jsme o mm, mm, pracovní místa a ekonomika byla celkově poškozena. Zároveň zde máme rekordní fiskální deficity, schodky a dokonce i potenciální stabilita eurozóny je ohrožena tím, co se děje v Řecku nebo k čemu došlo v Irsku před nějakou dobou. Čili potřebujeme příjmy z těchto daní. A odkud to bude přicházet? nejde o diskuzi za nějaké normální, stabilní, nějaké stabilní době a že bychom chtěli zavádět nové daně. Ne, v podstatě je to potřeba, která je velice hmatatelná. Buď můžeme zvýšit daně na DPH, což by bylo obrovskou chybou, protože my chceme stimulovat poptávku, agregovanou poptávku, nebo bychom mohli zavést daně na příjmy, ovšem to by mělo dopad na pracovníky přímo, nebo z jiných strojů by mohly přijít tyto příjmy například z finančních transakcí. Samozřejmě, že lidé jsou vždycky proti daním. Neexistuje nikdo, kdo by chtěl, abychom měli nějaké další daně a ani finanční sektor mm, samozřejmě nebude hovořit. To je úžasná myšlenka. Ne, všichni jsou proti tomu. takže cokoliv bude řečeno, musíme brát s určitým odstupem. Buď ale máme zde volbu, buď budeme zdaňovat klienty, nebo pracovníky, nebo finanční sektor samozřejmě, že chceme zamezit úniku eh, daní a tak dále. Nemáme moc eh, možností a to, to možná není nejlepší, ale eh, nejlepší z těch špatných možností. Čili to je kontext. Dále jsou zde další možnosti, další dodatečné nebo nové příležitosti, které vyplynuly z krize. Jedna ze záležitostí, která je jasná, je složitost finančních transakcí, která mm, systémového rizika a tak dále, má to dopad na finanční trhy, způsob, jakým budeme, jakým vytvoříme tuto mm, daň, která, nebo jakým se tvoří tuto daň, které, která, která by měla v podstatě penalizovat eh, tuto složitost systémových rizik. Dále to bylo spolehání se na takové krátkodobé výnosy, krátkodobé produkty, proti tomu jsme rovněž chtěli bojovat. Velice je důležité například pokud jde o mm, nějaké mm, automatické generování těchto příjmů mm, bez zásahu člověka. Viděli jsme 40% nárůst. V některých oblastech, když se podíváme na sebe 2007, v té době to v podstatě představovalo první, první symptomy krize, kdy tyto, mod, kdy tyto modely v podstatě fungovaly tímto úžasným způsobem a v podstatě přispěly k nestabilitě my jsme se nestěžovali na nedostatečnou likviditu nebo volatilitu před používáním těchto modelů. Toto v podstatě byly modely, které uměle nafoukly různé mm, hodnoty těchto transakcí a tak dále. Ehm, spíše se využívaly hedžové fondy, krátkodobé transakce a tak dále. dále je to takzvaná kolokace, což je velice špatná praxe. Je zde mnoho takových eh, počítačů, například na londýnské burze mají přístup k informacím eh, na burze eh, předtím nebo v, v, v, v setinu času, který potřebu, kterou potřebují retailoví investoři nebo penzijní fondy americký kongres jasně řekl, že toto je potenciální riziko férového chování na, na trhu. To musíme rovněž na to musíme reagovat. Ten potenciál příjmu v této oblasti je obrovský. Byl jsem, byl jsem nadšen, když jsem si vyslechl ta čísla um, kolegu z, z burzy, kdyby to bylo pouze navýšení o 0,5%, tak to by bylo úžasné, to je mnohem větší než číslo, než ta daň, o které hovoříme. To znamená, že by to opravdu mělo obrovský dopad mm, myslím si, že, myslím si, že mm, by to byl správný krok vpřed. To znamená, že cena agregovaných eh, aktiv by se zvýšila o 3%, pravděpodobně o 3 až 6%. Víme, že tato daň, eh, daň, o které hovoříme, už existuje od roku 1000, od roku 1600, to znamená daň takzvaná stamp duty ve Velké Británii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 Daň odpovídá těm dobrým kritériím, to znamená, je to efektivita, účinnost a účinnost musíme měřit v daném kontextu. To znamená, že kdybychom zdanili kohokoliv jiného, tak by ty výsledky byly mnohem horší, než pokud zavedeme tuto daň na finanční transakce. Čili jaké jsou výhody této daně? Je jednoduchá, je levná, bude to elektronicky vybíráno, bude obtížné se jí vyhnout, především díky novým regulacím, pokud je o centralizace derivátů, Eh, vypořádání, clearingové, eh, eh, clearingové vypořádání, registrace všech finančních nástrojů, regulace všech finančních trhů, všech nástrojů, což znamená, že bude nemožné se vyhnout placení této daně a to budeme aplikovat unilaterálně nebo globálně. Hmm, potenciálně by to mohlo znamenat stabilizaci trhu, kritika zda to bude disproporční daň, bude mít dopad na um, likviditu trhu nebo penzijní, penzijní fondy nebo zvýši volatilitu. To nejsou validní argumenty, to je přehánění, které většinou eh, z finančního sektoru stejně slýcháme. Děkuji za pozornost. Dalším řečníkem, říká paní předsedající, je pan Jacob von Weizsäcker. Doufám, že jsem to vyslovila správně. Děkuji za slovo a děkuji za pozvání na dnešní slyšení. Je obtížné vystoupit po čtyřech tak úžasných řečnících. Já bych se podívala na tři základní otázky, jaké jsou cíle této daně finančních transakcí, jaké jsou potenciální problémy této daně a jaké jsou, jaká, jaké jsou možné alternativy, protože když budeme hovořit o výhodách tohoto nástroje, tak bychom se měli podívat i na možné alternativy. Další slide, prosím. Nesmíme zapomínat samozřejmě na problémy, kterým musíme čelit. Zde vidíme na jedné straně možné potenciální cíle, není to samozřejmě vyčerpávající seznam a na druhé straně vidíte potenciální nástroje, které můžeme využít, tak abychom reagovali nebo dosáhli těchto cílů. První otázka zní, zdá tato daně finanční, na finanční transakce je, řekněme, takovým Eh, švýcarským nožíkem, který by vyřešil všechno, protože to je nožík, takový nůž, který v podstatě může mm, využívat jako různé nástroje, protože v sobě obsahuje různé pomůcky. Ovšem, tak tomu není. Další otázka je, zda to může být nějaký dodatečný, užitečný nástroj k těm, které už máme k dispozici. Řekněme trochu analytická a částečně politická poznámka k tomuto bodu. Analyticky řečeno, ta otázka není zda tato daň je lepší, než kdybychom nedělali nic. Otázka zní, zda je to lepší nástroj pro řešení stávajícího problému než jiné nástroje, které máme k dispozici. A zde do toho vstupuje e- politika pro většinu ekonomů. By to bylo mezi na jedné straně daní, zdaňováním transakce a jinými nástroji pro politiky. Si myslím, že je jasné, že ne všechny nástroje můžeme realizovat v rámci stávajících politických nebo v politickém prostředí. Čili když to srovnáme s tou politickou realitou, to znamená nástroje, které máme k dispozici z politického hlediska, pokud tato daň eh, by řekla, že, pouze, že by to bylo pouze třetí nejlepší řešení daného problému, ale pokud bychom zjistili, že první a druhé řešení nejsou politicky možná řešení a ta, ovšem tato dáně finan, eh, finančních transakcí je k dispozici, tak politicky bychom se rozhodli pro tuto třetí možnost. I když akademicky bychom asi zdůrazňovali, že to stejně není nejlepší řešení, je to až třetí nejlepší řešení a v podstatě obě dva tábory by měly pravdu. Důležité v této rozpravě je to, co způsobuje obtížnost celé této diskuse a mm, protože někteří akademici si neuvědomují hodnotu toho politického uvažování a politici občas zapomínají na část eh, odpovědnosti akademiků, který by měli říci, že existuje nějaké jiné, lepší řešení, pokud by to bylo řešení politicky praktické. Čili oba dva tábory se snaží o to nejlepší, ovšem je zde problém, je zde riziko toho, že by napětí mezi těmito logikami mohlo vést ehm, k větším problémům, protože jsme se nepoučili z krize ani akademici, ani politici, kteří se hm, zapojili do této rozpravy, hm, nebo v podstatě nedošlo k ponaučením, která by si přáli tyto dva tábory. A nyní se podíváme na další slide a další ještě slide. A zde vidíme skutečné příklady. Příklady takové daně z praxe na finanční transakce. To znamená, že Někdy se uvažuje o tom, že země zbankrotuje jenom proto, že bude mít takovou daň. Velká Británie například veliké finanční centrum má takovou transakci zavedenou a já si myslím, že to bude neustále významné finanční centrum bez ohledu na tuto daň, čili vidíme, že to může fungovat dále. Samozřejmě, že jsou zde i negativní zkušenosti, možná jste slyšeli ve Švédsku, kde taková daň byla zavedena, nebyla dobře nastavená, když ji nastavíte špatně a zavedete na národní úrovni, tak to volá po problémech. Taková daň většinou redukuje likviditu, 20%, zda je to málo nebo hodně, nevím, ale redukuje likviditu. Otázka zní, zda je to dobré nebo špatné. Oponenti této daně tvrdí, že likviditu potřebujeme pro efektivní um, fungování a že v podstatě by to znamenalo neefektivitu trhu a, a že by to poškodilo reálnou ekonomiku, kdybychom neměli dostatek eh, likvidity. Ti, kteří argumentují pro, tvrdí, že v podstatě krátkodobé spekulace nemají nějaký sociální dopad a v podstatě se snaží eh, redukovat likviditu, co dlouhodobá volatilita by na to bychom neviděli veliký dopad, možná by došlo k jejímu snížení, ovšem zde nemáme nějaké jasné důkazy, že by tomu tak skutečně mohlo být. Dále je to náklady na finance a dopad v této oblasti. Zdá se, že by to mohlo snížit ceny um, akcí a to znamená, že by tyto transakce byly nákladnější pro podniky. Zároveň finanční, nebo tato daň by pravděpodobně zvýšila náklady na uh, řízení rizik pro nefinanční firmy, bylo by mnohem obtížnější prodávat takové riziko mm, pro investory by to bylo mnohem mnohem obtížnější, to znamená, že by to mohlo mít dopady na inovační společnosti nebo na jejich ochotu pouštět se do nějakých rizikových eh, operací. Ovšem mm, nemůžeme říci, že by to mohlo být nějaký devastující dopad na ekonomiku EU, protože vidíme příklad z Velké Británie. Takže problémy se, jsou, se existují, musíme si toho být vědomi, ovšem otázka zní, zda výhody jsou lepší než nevýhody a to je otázka opravdu do diskuze. Jsou zde problémy s um, neplacením daní, vyhýbáním se daní. Samozřejmě, když to uděláme na širším, um, v širším rozsahu, tak by to bylo efektivnější. A poslední slide. Nejdůležitější věc, na kterou nesmíme zapomínat, je to, že krize, ekonomická krize, rovněž způsobila krizi důvěry. A to znamená, že došlo k určitému posunu um, důkazního břemene před krizi bychom se ptali, zda tato daň je nejlepším, je um, nejlepším řešením tohoto problému, nadevší pochybnost a já bych tenkrát řekl, ne, není tomu tak, ovšem v současné době mm, se lidé ptají, zda nadevší pochybnost můžeme říci, že tato daň by nesmí být součástí našich nástrojů a to skutečně rovněž nemůžeme říci. Možná, že tato daň by mohla hrát důležitou roli v rámci našich nástrojů jakmile se dostaneme z této krizové situace, ovšem je zde ještě mnoho, mnoho otazníků a tím bych ukončil svou prezentaci. Děkujeme, říká eh, paní předsedající, protože údajně některé kabiny tlumočníků reagovaly a eh, informovali eh, paní předsedající o obrovské rychlosti projevu. Tak a <laughs> nyní Nyní máme několik ještě minut na otázky a odpovědi. Samozřejmě poprosím vás, abyste mi řekli, kdo má ještě zájem. Mm, přečetla bych jména. Ještě někdo? Takže poprosíme Case. Děkuji. Obecná otázka odpovědi na písemnou otázku komisi na téma zavedení celoevropské daně z transakcí, tedy daně pro celou EU, komise odpověděla, že se již věnuje návrhům na zavedení Eh, transakční daně po celé EU, nicméně zavedení takové daně vnímá kriticky v důsledku hospodářských a právních úvah. A Dále komise uvádí, že je těžké popsat pozitivní efekty takové daně, které jsou minimálně neurčité, eh, s tím, že vznikají obavy například ze zvýšení kapitálového rizika pro společnosti a tím pádem jim svážou eh, prostředky nutné pro nezbytné nezbytné investice. V každém případě zavedení takovéto daně eh, by eh, bylo dvousečné v Evropské unii. Ehm, rizikem takového opatření jenom pro EU by bylo příliš velké riziko ehm, a otázkou také je, jakým způsobem takové daně distribuovat, kdy začít a jak. Ude? Eh, Děkuji. Mám tři otázky neboli přesně, řečeno jednu poznámku a dvě otázky. Pokud budeme konstatovat, že objem transakcí, finančních transakcí vlastně tady na světě představuje 70 násobek eh, světového produktu a pokud víme, že při této konstrukci finančního trhu, té chybné konstrukci, leží příčina toho, že naše hospodářství prožívá eh, od roku 1929 nebo 30 tu nejhorší krizi, tak je vlastně rozumné říci, že eh, z té krátkodobosti této spekulace musíme přejít k dlouhodobosti Eh, rozumného hospodářství a průmyslových investic. Takže tady musíme opravdu posílit dlouhodobé investory v zájmu obrovských úloh, které tady musíme ve světě zvládnout. A pokud tomu tak je, tak nemůžeme vlastně eh, říkat, že ta myšlenka eh, tady těch finančních transakcí a jejich stanětí že jako tím smyslem je realokace finančních prostředků. To je přece ten smysl. Jde o realokaci těch finančních zdrojů a to směrem k dlouhodobosti. A teď dotaz. Souhlasíte s tím, že tato větší dlouhodobost v tom investování je potřeba, ano nebo ne? Pakliže ano, a nechcete to stanění, tak by mě zajímalo, jakou alternativu nabídnete k tomu, abychom dosáhli té dlouhodobosti. A když řeknete, že ne, nepotřebujeme dlouhodobost, tak bych rád, abyste to odůvodnili, proč tomu tak je. Potom eh, druhý protiargument, který se často uvádí, hovoří se o tom, že eh, ta plánovaná daň by mohla narušit hospodářskou soutěž, ale zastánci říkají, že pokud používám tuto daň v jedné časové zóně, tak vlastně nemůže dojít k žádnému narušení eh, soutěže, protože vlastně se to všechno děje současně v krátkodobém horizontu. Takže prosím, můžete na to odpovědět, protože já uvažuji také o té optimální velikosti takové daně a kde, v jaké geografickém prostoru má být uplatněna. Obrigado. Senhora Presidente, eu queria começar por agradecer Eh, děkuji, pane předsedo. Úvodem bych chtěl poděkovat řečníkům za jejich prezentace. Omlouvám se, že se k vám obracím zády, ale bohužel nemám jinou možnost. Musím mluvit do mikrofonu. Mám několik otázek. První. Vzhledem k tomu, že tady hovoříme o dani, která může být aplikována celosvětově, tak by mě zajímalo, jestli jsou nějaké výpočty administrativních nákladů, které by tato daň přinesla. Zprávy, eh, daňové zprávy mají různé způsoby fungování, jsou tam různé povinnosti, sdělování informací. Mě by zajímalo, jestli existují nějaké studie, jakým způsobem by se mělo postupovat a jak by to vypadalo s finančními náklady. Za druhé, jak je tento typ daně v souladu se základními principy, tedy například s principem jednoduchosti? Jak, když máme ty složité operace, se má postupovat? Eh, jak je možné tady dospět k jednoduché a snadno aplikovatelné dani? A za třetí, jak je tato daň v souladu s tím, eh, že jsou tady ty offshoreové situace? nedojde k případům, eh, kdy bude nějaká daň, protože je to offshore a nakonec bychom vlastně podpořili tím ten offshore. A pak bychom odměnili toho, který nepodává ty informace a který zkrátka vede nějaký, nějaký soubor aktivit, které jsou vlastně za hranicí legálnosti. Za eh, čtvrté, zajímalo by mě, jestli tento typ daně bude mít stejné dopady jako DPH. To znamená, kdo platí, ten, kdo platí daň státu, není ten, kdo vlastně trpí eh, to finanční poškození eh, té daně. Takže kdo vlastně by nesl ty náklady? Eh, to je vlastně ten, ten kdo nese ty náklady, to je ten finální spotřebitel. A v takové situaci by mě zajímalo následující když tady bude ta daň a nějaké sankce, tak vlastně přejde, je to vlastně sankce, ale ona přejde ta krize, ale to opatření tam zůstane, takže se vlastně sníží likvidita na trhu. Um, Vzhledem k tomu, že nezbývá čas, eh, nechám vyjádřit všechny poslance a pak eh, najednou odpovědi. Doufám, že tedy máte možnost si otázky poznamenávat dále Wolf Klinc. Mikrofon, prosím. V Německu máme jeden pořád eh, pro kontra a tam vždy jsou zastánci a protivníci a k nějakému tématu musí hovořit a já si myslím, že to dnes bylo opravdu výborné zasedání v tomto smyslu a jestli jsem to dobře pochopil, tak pan Herkel byl pro, pan Weizsäcker, pan Leutmann byli půl na půl, nebylo to úplně jednoznačné a potom ten poslední řečník byl proti, takže eh, tak toto vypadá. A já mám pocit, že empirický přístup nám v této věci nepomůže. Empiricky tady nemáme žádnou informaci o tom, jestli tím, když zavojeneme tu daň, to bude katastrofální, anebo jestli tím zachráníme svět. Protože to srovnání, pane uh, Vode, vy jste tady hodně hovořil uh, o určitých argumentech, ale to je neférové. Můžu si vzít základ žádná celá 5% a potom to můžu uh, vlastně Eh, srovnat s nějakou daní, která má 0,05%. To by bylo tak srovnatelné, takže empiricky mi to nebylo úplně jasné. A já si myslím, že koncem dne eh, pro nás, nebo nakonec to budeme muset chápat jakožto politické rozhodnutí. A nechtěl bych, aby to bylo uděláno jako před čtyřmi lety v Německu. Sociální demokraté šli do volebního boje s prohlášením, že eh, nenavýší DPH a křesťanští demokraté šli do volebního vole a říkali, že to zvýší o 2%. A když vytvořili velkou koalici, tak to potom zvýšili o 3%. Takže tomu bychom chtěli zabránit. A pokud je to politické rozhodnutí, tak ho můžeme přijmout pouze v případě, když budeme mít jasno v cílech, které chceme dosáhnout. Je tím cílem to, že chceme napravit veřejné finance, a nebo e, jde o to, abychom tady měli e, první evropskou jednotnou daň a chceme de facto provozovat sdílení břemene a nebo zkrátka eh, chceme problémy rozvojových zemí, eh, pokud jde o klimatické věci, nějakým způsobem řešit. Tedy co chceme dosáhnout? Pokud se nedohodneme na cílech, tak eh, vlastně vůbec nemusíme debatovat o tom, jestli tu den zavedeme a v jaké podobě. Děkuji. Oh, uh, Děkuji. Catherine Styler, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Projev byl velmi zajímavý, všech na vystoupení byla zajímavá. Je škoda, že není moc času, proto budu stručná. Zajímalo by mě vysvětlení eh, smyslu FTT, tedy zdaní finanční transakce, protože se zdá, že tady je určitý ta rozdílnost ve vnímání toho termínu zdanění finančních transakcí a co se týče alternativ to, to, tomuto postupu, jak o tom hovořil pan Blum, eh, bych ráda slyšela vaše názory, eh, protože eh, ono z těch projevů tolik nevyplynulo u těch oponentů tohoto typu daně, jaké jsou skutečně vhodné alternativy. A pokud se podíváme na statistiky, já jsem třeba měla statistiky o FTT, kdyby bylo zavedeno, vezměme si Spojené království jako příklad, když eh, by šlo o transakční daň v instantním převodu v librách, šterlinku finančním institucím, tak si uvědomme, jak jaká škoda by vznikla veřejným financím. Celková hodnota ročních transferů je 50 krát větší než HDP ve Velké Británii a 15 tam větší než eh, eh, hotovostní transakce, jako třeba výběry z bankomatu a kdyby eh, třeba Německo a další stát eh, jednali spolu, tak by to pokrylo 97% takových transakcí, totiž probíhá eh, v Británii a v Německu dohromady. Proto by mě zajímalo, jak by to dopadlo v praxi. Ehm, a také mě zajímá, co lze udělat proto, abychom se vyhnuli tomu, jak jeden z řečníků uvedl, abychom se vyhnuli tomu, že musíme zvyšovat zdanění formou zvyšování daně z příjmu, zvyšování DPH a tak dále. Tady vzniká politický argument samozřejmě. A nakonec tam byl eh, diapozitiv pana Weissekera z Brglova institutu, kde eh, cituje příklad Švédska, eh, která zavedla to, tuto daň. Zajímalo by mě, zda bychom se mohli ještě jednou podívat na tu průsvitku a vysvětlit ta čísla tam, co se týče Švédska. Porovnání. Děkuji. Eh, prosím o stručnost, to bylo pro nás nesmírně zajímavé vyslechnout si zmíněné prezentace. Ehm, nevím, zda teď lépe rozumím tomu, co všechno je možné, ale v každém případě musíme eh, uvažovat o tom, že čas na to nastal a z hlediska průzkumu veřejného mínění 53% eh, voličů jsou, je pro nějakou formu transakční daně. Zajímavé je, že 43% dokonce i těch konzervativních voličů je pro zavedení takové daně. Tak vidíme, že ve veřejnosti takové naladění z hlediska společenského kontraktu mezi veřejnými financemi se v tomto smyslu utváří a my bychom měli obnovit tu důvěru, která byla krizí narušena. Otázka zní, kdo bude do budoucna platit za krizi a chyby. To jsou záležitosti, které musíme vyřešit. A já mám dvě konkrétní otázky, ale myslím, že ani nebudete moci zodpovědět. Do jaké míry, když sledujeme diskusi v G20, musíme zvažovat další varianty, eh, například nejrůznější pojištění, eh, fond vypořádání, fond rizikových odpovědností a tak dále. E, a další varianty, co se nabízejí. A já často kladu hloupé otázky, protože já jsem působila v různých výborech a nejsem odbornicí na tyto otázky. Eh, je pravdou, že trading je centralizovaný, to znamená, že se často pro, eh, probíhá obchod na jednom místě, to znamená, že je snadné vysledovat, kdo by měl eh, zaplatit daň. No, to jsou záležitosti možná z mého hlediska by se daly vyřešit snadno, a také se musím ptát, zda třeba daň z finančních transakcí by neodradila lidi od krátkodobých transakcí a tím pádem by pravděpodobně ani nezabránila současné krizi, ani by nás neochránila před budoucí krizi, anebo by nás opravdu ochránila. Samozřejmě ta záležitost je velmi složitá, je velmi těžké najít správnou cestu. Eh, musíme si vždy říkat, čeho se snažíme dosáhnout. Nestačí si, ří, si říct, že jedna věc se neosvědčila, tak bychom ji neměli dělat a u toho skončit. Uvědomme si, že zatím veřejnost má velký zájem o obnovu důvěry mezi finančním sektorem a veřejností. Mám ještě tři další řečníky eh, pak budu muset uzavřít seznam řečníků. Prosím o stručnost, nebo se vám nedostane odpovědi. Sven, prosím. Um, erstmal Nejprve následující věc. V podstatě mám tři otázky. Za prvé, pozorně jsem naslouchal tomu, že OECD i komise pokud jde o toto téma, tak nepracují eh, tím způsobem, že by se podívali, jak je to všechno možné. A to mě opravdu překvapuje, protože mnoho členských zemí se k tomu chovalo pozitivně. A mě by tedy zajímalo, kdy začnete připravovat, alespoň připravovat legislativní opatření. To bychom přece měli očekávat, když eh, několik nebo mnoho členských států právě chce, abyste tam aspoň eh, něco už připravovali a nesbírali pořád jenom proti argumenty. To je moje první otázka. Druhá otázka. Jsem velice překvapen, že u těchto prezentací je tam především jeden model té eh, daně z transakcí, ale potom máme dvě parlamentní rozhodnutí v Belgii a v Rakousku a ty se vztahují k mechanismu úspor, nebo k mechanismu úspor a tam vlastně je ta výhoda, že by to efektivně působilo proti těm stádovým efektům, eh, které vlastně ehm, realisticky, nebo v mnoha krizích jsme viděli, jak to vypadá, jak to potom působí a tento mechanismus úspor by byl dobrým protiopatřením. Co si o tom tedy myslíte? Potom kladu si otázku. Vzhledem k obrovským potenciálům příjmů si kladu otázku, jaké tady máte alternativy a do jaké míry myslíte, kolik to bude stát, ty globální eh, statky, které tím mají být financovány, nebudou poskytnuty? Kolik by to stálo? Potom závěrečná poznámka. Skutečnost, že daně budou jaksi převáděny dál, to neznamená, že budou na všechny přerozdělovány stejně. To říkám také i pro, vzhledem k tomu, co říkal pan Klinc, protože střední a malé podniky nebo střední stav, ti samozřejmě ten globální trh eh, málo využívají a to znamená, že oni budou eh, zohledněni méně než ty podniky, které používají ty transakce. Takže proto si kladu otázku, koho ta daň jak zatíží. O tom jste bohužel nic neřekli. Děkujeme, pan Martin. Děkuji, já mohu být také velmi stručný. Ano, mě také překvapilo, jak zástupce komise argumentoval. A zástupce OECD hovořil aspoň o tom, že to je jeho osobní stanovisko ale e, když je potom ta situace zájmu tak jasná, pokud je o členské státy, a vy jste tady hovořil velice osobně, e, argumentoval jste velmi osobně a velmi mě zaujalo i to, že většina řečníků, a to mám tady k tomu otázku, hovořila o možnosti FTT na národní úrovni, Nebyl to, nebylo to jenom například do Spojeného království. A já bych, abyste to ještě více vysvětlili, zajímalo by mě, jestli ti, kteří se k tomu nevyjádřili, si také myslí, že je tady taková možnost, anebo jestli můžou jenom pos, eh, vlastně potvrdit to, co bylo předtím řečeno. Jestli to není nástroj na to, aby se omezily ty spekulace, tak co to tedy je? Nebo jaká je smysluplná alternativa k tomuto účelu? Epic. Děkujeme, pane Pink. Děkuji, paní předsedající. Kdykoliv slyším Topinova daň, tak si představím Lochnesku. Bolkenstein asi před 6 lety hovořil o stejné věci a já jsem já v té době tam opravdu byl aktivní a nyní máme, takže jsem to viděl. A nyní máme FTT, to je vlastně takový menší bratr. Potřebujeme skutečně tuto daň? Nepotřebujeme. Něco, co opravdu eh, nepotřebujeme, nechceme, z jakého důvodu bychom to zde měli, nějaká fiskální finanční konsolidace, jak um, argumentovali jiní. No, tak to můžeme prostě, já nevím, můžeme mm, říct, že mm, pro tyto účely zavedeme něco úplně jiného. Potřebujeme zvyšování příjmu nebo rozvojovou spolupráci a tak dále. Pan Duchov, který je odpovědný za tuto oblast, za rozvojovou pomoc, tvrdí, že jeho rozpočet nefunguje efektivně. To znamená, že systém nefunguje, výsledky jsou opravdu diskutabilné a v oblasti životního prostředí přece tam máme mnoho zelených daní nebo pro evropský rozpočet, že by to bylo dobré. Já si nemyslím, že bychom měli mít, jak to říkal pan Klinc, jako zadní vrátka tuto daň. Ne, myslím si, že to není potřeba. Van Balen, jeho kolega, liberál včera hovořil o tom, že bychom měli snížit EU rozpočet do 50%. To je velice zajímavý nápad, velice zajímavý nápad, který bychom měli proskoumat. Čili myslím si, že tato daň opravdu není zapotřebí a doufám, že tato lochneska skutečně zmizí co nejdříve. Okay. I think that was very clear. Já myslím, že to bylo velice jasné, říká paní předsedající. A nyní v tom opačném pořadí, takže poslední vystoupí jako první a všichni budete mít možnost odpovídat. Takže pan Van Weizsäcker, prosím, první nebudete-li chtít nebo ne, nemůžete odpovědět na otázky, tak prosím, abyste dali slovo kolegovi. Já se domnívám, jedna z těch otázek, která zde zazněla několikrát, byla otázka využívání těchto příjmů, které pramení z této potenciální daně a jak to všechno souvisí a tak dále. To je důležitá otázka. Myslím si, že je zde několik, mnoho příkladů, jak využívat daň, například letecká doprava, čím bychom mohli eh, poté financovat rozvojovou pomoc, jistě o tom víte. Je zde mnoho příkladů selhání, politických selhání, takového spojení, propojení, takového kapelingu. Daně, mm, která má malou politickou um, podporu s, s nějakými výdaji, které rovněž nemají podporu politiku a to je uh, cesta uh, k neúspěchu. Pokud budeme chtít zavést takovou daň z, finan, z, tra, z finančních transakcí, tak by bylo rozumnější a bezpečnější mít takovou daň, jako, ve velké, jako mají ve Velké Británii, která skutečně, která přináší takové výnosy, protože tyto výnosy poté jdou do britského rozpočtu. Ovšem, pokud by se tyto příjmy využívaly na něco jiného, řekněme něco vně Velké Británie, tak by existoval politický tlak, abychom takovou daň odstranili Británii. Čili Jde o politické a ekonomické pozorování této situace a vysvětlení této korelace mezi politickým mm, mm, projekt, nebo projektem mm, ekonomickým i politickým, který není dostatečně podpořen. Jsou to projekty, které sice mohou být životaschopné, ovšem jsou velice křehké, nemají dostatečnou politickou podporu a proto to není mm, velice příjemná situace, protože lidé většinou hovoří, ano, tak to jsou dva prvky, které by mohly vyřešit celosvětové problémy, ti, kteří to podporují, a ti, kteří jsou proti, tak jsou spíš laxnější a tvrdí, jo, ať si mluví, kolik chtějí, stejně to nikdy nebude zrealizováno. Pokud chceme k tomu přistoupit opravdu seriózně, tak bychom měli uvažovat o propojení politiky politicky mocných lobby v oblasti výdajů s, e, s těmi, které se zabývají touto daní. V Německu jsme to například viděli zdaňování, zdaňování benzínu. No, politicky to nebylo sice podpořeno zpočátku, ovšem na druhé straně jsme to spojili s tím, že nedošlo ke, ke snižování penzí a všichni mm, důchodci eh, okamžitě byli pro a mm, stávající koalice vůbec neuvažuje o tom, že by sáhla na tuto daň, i když se snaží škrtat daně. To je pouze takový příklad a myslím si, že na to nesmíme zapomínat. Další konkrétní otázka, která mi byla položená Velká Británie versus Švédsko. V případě Velké Británie takzvaná stamp duty, tato daň, je propojená s transferem vlastnictví. To znamená, Samozřejmě, že může dojít k převodu eh, akcí mimo eh, Velkou Británii a obchodovat s nimi, ovšem pro některé z těchto transakcí byste dokonce jako pokutu museli platit trojnásobnou daň. To znamená, že, sice z toho, že z toho rovněž eh, pramení určité příjmy. Ve Švédsku bylo mnohem jednodušší řekněme, obchodovat v Londýně Velice často to dělali investoři, to znamená, že Švédi z toho rovněž eh, těžili. To znamená, že si musíme říci, jak je organizovaný daňový základ a to má poté dopad, zda jsme schopni tyto aktivity provádět na národní úrovni, či nikoli. Další otázky. Jasně poukazuje na to, že čím více země zúčastňuje tohoto procesu, tak jednodušším způsobem může reagovat na problémy v oblasti neplacení daní a vyhýbání se daním. Ovšem nesmíme zapomínat na to, že v minulosti bylo možné tyto příjmy získat dokonce i na základě čistě národních pro, mm, schémat či projektů. Ovšem, samozřejmě Velká Británie má veliký trh, veliké příjmy, Německo rovněž Ovšem ve zbytku Evropy si myslím, že by ty příjmy nebyly až tak zásadního charakteru a na to nesmíme zapomínat. Myslím, že zde bych ukončil svou prezentaci, aby měli možnost vystoupit ostatní panelisté. Děkujeme. Další řečník. Děkuji. Dovolte, abych se rovněž věnoval jednomu bodu, který se zde opakoval několikrát. Likvidita, tržní obrat, to přece není to stejné jako likvidita. Prosím, nezapomínáme na to. Můžeme mít trh, kde je obrat transakcí obrovský a likvidita je uboha. Likvidita na finančním trhu přichází z diverzity. Mm, to znamená, já chci, to znamená, já chci prodat a někdo musí chtít nakoupit. To znamená, mm, to byly ty krátkodobé modely, počítačové modely založené na technických pravidel. To znamená, Eh, prodat, když ceny klesají, nakoupit eh, v opačné situaci to, situaci. to znamená, že jak vidíme, tak došlo například o 30% poklesu britského trhu, což nemá nic společného s likviditou. Je to mnohem komplikovanější koncept, je to jiný koncept, je to koncept, který často má obrácenou korelaci v eh, souvislosti s celkovým objemem transakcí na trhu. To je jedna věc. Druhá věc. Americký trh je pětkrát rychlejší, pokud jde o obrat stejného objemu eh, eh, akcí ve srovnání s EU? Ano, protože my máme v podstatě bankovní modely, které využíváme. To je ten hlavní model pro Německo, je to hlavní model, který využívá Francie a dokonce i většina Skandinávie, zatímco e, oni mají v Americe mnohem jiné finanční systémy založené na trhu. Nehovořím, že jeden je lepší než, než ten druhý. Samozřejmě je to otázka výběru a struktury. Třetí záležitost. Bylo řečeno, že když byla zavedena tato daň v Číně, tak eh, tam došlo k poklesu akcí o 30 eh, nebo 40 Týden poté, jakmile šla cena dolů, tak se vlastně navrátila buď na stejnou úroveň nebo podobnou úroveň, nebo dokonce eh, překročila tuto hodnotu. To znamená, že to není validní argument. Švédsko, Velká Británie, o tom už jsme hovořili, švédská daň špatně nastavená, mm, v podstatě eh, volala po neúspěchu. Britská daň 400 let už funguje, ano, často se sice neplatí, ale přesto přináší obrovské příjmy. Nové, nová regulativní agenda, o které se hovoříme, umožní ještě lepší vymáhání, dokonce i na unilaterálním základě těchto daní. Otázka. Kdo bude platit tuto daň? To je velice zajímavá, velice důležitá otázka. Když se podíváme na extrémní, to znamená na Friedmana, extrémní pravicové centrum, který, eh, teda eh, křílo, kteří hovoří, že není potřeba takové daně korporátní, protože v podstatě oni to jenom převádí na spotřebitele, na klienty tuto daň, což je potenciálně možné, nebo investoři to musí zaplatit a to jsou jednotlivci. Jakákoliv daň v podstatě, ať už je to karbonová, uhlíková daň nebo DPH, to všechno platíme my v konečném důsledku. To znamená, že v rámci našeho spektra, přímo, jak, jak to vypadá s daněmi, je to progresivní nebo regresivní a je velice je nadměru jasné, když se podívám, kdo investuje do hedžových fondů nebo do um, vysokých frekvencí a podobně. To znamená, že ta průchodnost finančním sektorem bude mnohem progresivnější, než řekněme to, že bychom zvýšili DPH nebo daně podnikům nebo, nebo uvalili vyšší daně na příjmy občanů. Na to nesmíme zapomínat, protože v podstatě to budou opravdu nakonec jednotlivci, takže je to spíš otázka o tom, jaká bude distribuce tohoto placení těchto daní. A dále je to konkurenceschopnost, zda by takové daně, pokud to budou pouze daně na území EU, by nepodkopaly naši konkurenceschopnost. To si myslím, že je mýtus. Ta časová, časové zóny nejsou relevantní, pokud chcete něco mm, zrušit nebo porušit. Někdo, kdo prostě, když mu jde o miliony, tak prostě vstane ráno a v Americe a, a bude samozřejmě, pokud může stát nějaký hlídač noci, tak vstane i, i broker, to není problém. Kdyby byla nějaká dáně na obchodování s eurem v eurozóně, tak eh, v podstatě všechno vypořádání musí docházet k němu pod dohledem Evropské centrální banky a stejné je to ve Velké Británii, to znamená mm, Národní banka. Eh, mm, a stejná, situa- stejná situace je ve všech trzích, to znamená vždycky je to na té které jurisdikci na základě nové regulace to bude mnohem jednodušší a i pokud jde o kontrolu. Když porovnáme náklady na koordinaci u jakékoliv daně, například korporátní daň, která znamená velké daňové úniky, toto bude ta nej, jedna z jednodušších daní pro samotnou realizaci implementaci, protože všechny finanční transakce jsou elektronické, jsou zaznamenány standardizovaným způsobem, máme zde formátování zpráv v rámci SWIFTu a náklady na sbírání těchto informací a na koordinaci jsou mnohem nižší než jakékoliv jiné, už jaké, u jakékoliv jiné formy daně. Riziko dopadu na trhy EU. Nesmíme zapomínat, že bychom už se měli přestat obávat, že jsme nějakým malým hráčem. My jsme přece jedním z největších hráčů na světě. Nezapomínejme na to. Jakýkoliv jiný finanční aktér mm, ve světě přece bude vždycky chtít být přítomen na našem trhu a kdyby tady byla daň 0,01%, tak by to neodradilo, to vůbec není mm, pravda. To znamená, stávající legislativa i ta nová legislativa umožní, že se tě, této daní nebude moci vyhnout, i kdyby EU byla jediným místem, kde bychom zavedli tuto daň. Potřebujeme dlouhodobý přístup? Ano, to je rozhodné, protože když budeme hovořit s finančníky v New Yorku nebo s nějakými významnými představiteli této oblasti, vždycky tvrdí, a můžete se na to podívat, že je to skutečně pravda, že z krátkodobého hlediska by byly většinou penalizováni nějakým krátkodobým investováním, to znamená dlouhodobé, udržitelné budování kapitálu, investice. Z tohoto hlediska je skutečně nesmírně zásadní mít dlouhodobý horizont. My jsme přece viděli všichni, k jakým problémům došlo, když jsme se dívali z krátkodobého hlediska na tyto záležitosti. Přece prostě nemůžeme internalizovat náklady na klimatické změny nebo mm, problémy s důchody, které mm, vzniknou za 3, 4, 5 let. A tato daň je právě dobrým prostředkem, dobrým nástrojem. Máme zde jiné možnosti, například eh, pokud jde o, eh, kap, o staňování mm, kapitálových příjmů, ovšem toto je úžasný nástroj. Paní předsedkyně prosí, aby řečník ukončil. Ano, ale toto je velice důležité. Prosím vás, já se, mm, paní předsedající, bych chtěla, aby už řečník ukončil, protože opravdu mu umožnila hodně, hodně času. Já si, ano, tak já, další kolega, myslím, že určitě budete souhlasit se vším, co bylo řečeno, že jo? Stejně jako kolega pan Kapur, vzhledem k tomu, že pracujeme pro stejnou eh, investiční, eh, jsme dříve pracovali pro stejnou americkou investiční banku, máme radost, že můžeme hovořit za ty drobné, střádali dro, drobné investory. A zazněla tady záležitost britského příkladu této daně. A hovoříme-li konkrétně o Spojeném království, Eh, hovoříme o něčem, co velmi dobře známe. Londýnská burza eh, funguje pouze 208 let a eh, zkušenost tedy s transakční daní máme nikoli 400 let, ale 200 let minimálně, ale dám vám příklad z italské burzy. Burza Italiana obchoduje 4 miliardy eur denně na těch blučipových společnostech a to je obdobný obrat jako na britském trhu. Britský trh eh, je třikrát větší z hlediska kapitalizace než trh italský, ale z hlediska likvidity je obrovský rozdíl eh, v souvislosti s transakční daní. A to penalizuje společnosti, když se snaží získávat kapitál. Ale netrestá to eh, ty velké společnosti jako BP, Glaxo a tak dále, spíše to penalizuje ty drobné firmy, které jsou na konci pokud není likvidita dostatečná pro velké firmy, představme si, jaké to je pro menší podniky, to jsou e, ti lidé, kteří pak přicházejí o práci, e, protože velké společnosti reagují na konkurenční tlaky po celém světě a mají vždycky příležitost si získat e, příjmy jinde. Proto vidíme jasný dopad vycházející z transakční daně a beru na vědomí, že je to 0,5, nikoli 0,001 ve srovnání s Tobinovou daní. A myslím, že paní předsedkyně to správně srovnala, když řekla, že tady nejsme o to, abychom hovořili o Tobinově dani, ale o dani z finančních transakcí. A my nevíme, jaká sazba tam bude. Víme, ale jakmile se tato daň objeví, tak nevíme, kam až dojde. A samozřejmě je velké pokušení takové daně navyšovat v průběhu času. To je eh, koncepce samotná eh, daně z finanční transakce, kterou spochybňujeme. Samozřejmě víme, že naše stamp duty na úrovni 0,5% je eh, nadměrně trestající tato úroveň pro nás. Eh, ale i když bude daň nižší, může to být problém. Nevíme, zda tyto tak daně přinášejí nějaké přínosy do rozpočtu. Nejde o eh, příjmy do rozpočtu, ale o transfery. Snažíme se trestat finanční průmysl eh, za jejich nedostatky. V tomto smyslu chápu argumentaci pana Kapura. Pokud zvážíte situaci v naší ekonomice, recese způsobená finančními aktivitami, já jako jeden z těch drobných lidí v tomto směru, vidím, vidíme, že je potřeba někoho potrestat za tu krizi. A e, to je racionále politických rozhodnutí, která padají. Snažíme se z finančních společností, snažíme se ale získat nové zdroje příjmu, abychom se zajistili proti způsobu, jakým jsou finanční instituce řízeny. Ale nemilme se, tato krize vzešla z nadměrného využití pákového efektu vycházejícího z bankovního systému eh, ruku v ruce s regulačním selháním eh, opět v bankovním sektoru. A pokud chcete obecně potrestat tržní infrastruktury, včetně burz, včetně směných trhů, akciových trhů, které nemají nic z toho, co mají bankovní eh, zástupci, tak tím nepotrestáte banky, ale potrestáte tím spoustu malých společností, eh, které nebudou moci eh, úsporně získávat kapitál. Nepleťme si pákový efekt bankovnictví finančních službách a v infrastrukturách trhu, protože toto jsou různé skupiny hráčů, které eh, mají různou úlohu na trhu a vím, že dochází čas, ale a proto jenom stručně řeknu, slyšeli jsme o likviditě na straně jedné, objemu na straně druhé, krátkodobé, velmi krátkodobé, velmi dlouhodobé. Kdo to rozhoduje? Když je na trhu likvidita, je to přístupné všem hráčům, ať to jsou korporátní emitenti nebo investoři. Ale podívejme se na druhý konec transakce. Když chcete prodat nebo koupit cený papír, máme e, nějakého tradera, máme hedžový fond, dlouhodobého investora, e, likvidita tam pořád je. E, otázka zní, kdo rozliší v časové perspektivě rozdíl mezi krátkodobým nástrojem a dlouhodobým. Jak rozlišíme spekulativní nákup? Třeba banky investují do trhu, snaží se realizovat hodnotu z těch aktiv. Proto taková umělá definice, která může znít uspokojivě z hlediska veřejného mínění, v podstatě neodpovídá realitě na finančních trzích. Když slyším připomínky na takzvané krátkodobé spekulace, kteří prodávají, když trh klesá, kupují, když trh roste. Já jsem působil jako broker 26 let, než jsem zaujal současnou pozici na londýnské burze. Pokud je vaší aktivitou ehm, prodej na trhu, který klesá, nákup na trhu, který roste, tak velmi brzy skončíte. Já mám zkušenosti z hedžových fondů, které nabízejí likviditu na trh a které navýší jedny nástroje oproti druhým, ale takový model je příliš zjednodušený. V praxi není možné takto rozlišovat různé druhy likvidit na základě eh, časového horizontu obchodování. Paní předsedkyně žádá o uzavření, uzavřu za tři vteřiny ehm, mm, broukři mohou uzavřít pozici během pár sekund, ale další pozice se udrží třeba dva roky. To je diverzita na trzích. Na závěr bych jenom řekl, že perspektiva finanční transakce, eh, daně z finanční transakce, tak jak s ní máme zkušenosti ve Spojeném království, dlouhodobě představuje podstatný eh, trest, podstatnou penalizaci eh, malých firm a ztrátu pracovních míst mám skutečně problém s časem. Prosím tedy dalšího řečníka, aby byl velmi stručný, třeba i vynechal některá témata a potrhl ta, která jsou důležitá. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych se sám chtěl zaměřit na otázku definice toho, o čem mluvíme. Hovoříme o jedné a stejné dani. Podle mého názoru je důležité si to definovat. Zazněla řada návrhů a skutečně ten ďábel, jak my říkáme, je v těch detailech a klademe si stejné otázky, ať už máme na mysli kterýkoliv model, navýšit příjmy státního rozpočtu, eh, jaké dopady by mělo toto navýšení a nebo zda chcete mít také korektivní efekt, či nikoli. A odkud takové příjmy do rozpočtu získávat? To jsou ty správné otázky, které si musíme klást a ještě jsme se nedostali do bodu, kdybychom řekli, navýší se tím ten a ten druh příjmu, protože nevíme, jak na to budou trhy reagovat. A důvod, proč to říkám, tkví v tom, že pokud použijete dvě věci, které jsou ekonomicky ekvivalentní, objeví se efekt v chování, behaviorální efekt, který má pak různé důsledky. Dojde k určité určitému posunu eh, hráči na trhu se začnou chovat různě. A u derivátů je to tak, že můžeme syntetizovat jakoukoliv pozici eh, se, s hlukem derivátu. Pokud budete zdaňovat na základě transakcí, budete používat volných derivátů v jednom modelu, eh, jiných derivátů podle jiného modelu a tím pádem se objeví změny v tom, jak se lidé na trhu chovají. Musíme si tedy klást otázku, jaký posun chování nastane, jaký dopad to bude mít na příjmy a bude to mít mít tak velký dopad na příjmy do rozpočtu, že eh, to ohrozí základ? Bude to mít dostatečný eh, vliv na posun v aktivitách, že uvidíme také posuny v jednání hráčů na trhu? To jsou otázky, které si musíme klást, tak jak si je klademe v souvislosti s každým konkrétním návrhem, protože vycházíme z předpokladu, které lidé mají. Děkuji. Děkujeme. Poslední řečník, samozřejmě, pokud vy se můžete k nám vrátit kdykoliv budete chtít, takže samozřejmě vy jste jenom tady někde za rohem v komisi, tak to není problém. Já jsem chtěl v podstatě takový jenom předložit přehled, jak probíhá diskuze a mm, co probíhá na půdě komise a tak dále. To, co říkal pan Ločes, já s tím souhlasím, je zde mnoho, mnoho otázek, které ještě vyžadují objasnění, upřesnění a právě proto my například na komisi nepracujeme na konkrétním návrhu, protože my nejdříve musíme si stanovit, jaké jsou cíle takového návrhu. Můžeme samozřejmě takzvanou stamp duty britskou replikovat zde na úrovni EU. Je to v podstatě propojeno, omezeno na transakce, které představuje akcie, kom, společnosti, které mají sídlo ve Velké Británii nebo jsou alespoň registrovány ve Velké Británii. Pokud to chceme udělat, tak samozřejmě to by bylo něco zcela jiného. Ovšem, pokud budeme chtít mít nějakou daň na finanční transakce, která by pokrývala různé typy finančních transakcí, tak poté do toho vstupuje otázka delokalizace, konkurenceschopnosti a tak dále. Čili to všechno by znamenalo úplně jiný přístup. Proto musíme nejprve objasnit, analyzovat všechny otázky. Zatím to ještě nevyplynulo z diskuse mezi členskými státy. Je zde mnoho modelů, které jsou k dispozici, ovšem zatím nemáme nějakou jasnou, čistou linii, čeho bychom chtěli takovou daní dosáhnout. A to je ta základní podmínka, abychom vůbec mohli naformulovat nějaký návrh v této oblasti. Vím, že nemáme čas, takže nebudu zacházet do dalších podrobností. Děkuji, říká paní předsedající, všem našim panelistům. Je jasné, že jsme na počátku debaty, není to žádný konec debaty, čeká Čeká nás ještě mnoho práce na tomto poli, proto ještě jednou děkuji za vaše odborné znalosti a za přítomnost na tomto slyšení. A nyní poprosím pana Situnu, který povede naše jednání u posledních dvou bodů, které máme na dnešním programu. going to start, continue with. Uh, we have an exchange of views. Budeme pokračovat, budeme pokračovat ve výměně názorů na zprávu, na další zprávu. Je to zpráva pana Wolfa Klince, ano. Děkuji, pane předsedo. Diskutujeme o směrnici o prospektu, nebo přesně řečeno o její revizi. Tato směrnice vstoupila v platnost v roce 2003 a upravuje veřejnou nabídku cených papírů a jejich povolení na celý trh Evropské unie a prospekt, to je vlastně něco jako evropský pás pro cené papíry, umožňuje přístup do všech 27 členských států stačí vlastně jedno povolení v té domovské zemi. Eh, bylo už tehdy naplánováno, že pět let po vstupu v platnost bude vlastně fungování toho prospektu ještě jednou přeskoumáno, aby se zjistilo, jestli je potřeba něco změnit. Chtěli jsme zjistit, jestli je tam ještě právní nejistota, jestli jsou tam nějaké neoprávněné požadavky, které sebou nesou různé byrokratické překážky. Takže to vše eh, souviselo s iniciativou lepší regulace komise. Na rozdíl od mnoha jiných návrhů, eh, které jsme eh, obdrželi na stůl v posledních měsících, tento návrh podléhá celé řadě studií, eh, posouzení dopadů, analýz a tak dále. A jaký je tedy výsledek, nebo jak bych to shrnul? Z velké části Můžu souhlasit s těmi návrhy komise ke změnám. Jsou to většinou změny technické povahy, ale jsou tady dvě věci, kde se donívám, že to budeme muset ještě všechno pečlivě uvážit. Jednak se to týká takzvaného schrnutí nebo zhodnocení schrnutí hlavních informací, takže tam je na jedné straně prospekt a potom je tam určité schrnutí, které je kratší než ten prospekt a komise v tom návrhu chce eh, jaksi eh, ten souhrn ještě rozvést a souvisí s tím potom ještě nějaké záruky, nebo chce na to přilepit, eh, s tím spojit nějaké záruky. Dále si komise stanovuje cíl, aby různé si konkurující produkty, jako investiční fondy, životní pojištění, strukturované cené papíry, termínované vklady a tak dále, aby tyto produkty byly vzájemně srovnatelné. A již v dubnu 2009, před eh, zhruba půl rokem, vydala sdělení eh, pro, o produktech pro eh, drobné investory TRIPS. A to je vlastně správný přístup, který už byl mockrát prodebatován i na tomto výboru. Vždy jsme požadovali, aby tyto produkty usilovaly právě o přízeň nebo ty, kteří usilují o přízeň toho drobného investora, tak aby se to vlastně takto stejně regulovalo. Ale mám pocit, že to, co tady bylo předloženo v té předpracované podobě směrnice o prospektu, ty části, které přijdou eh, z toho projektu TRIPS, vlastně jak si předjímají nebo eh, přebírají a to podle mého názoru není úplně eh, správné. My tady máme jasný směr a toto by bylo příliš rychlé zavedení toho kín konceptu. Podle mého názoru to ještě není zcela propracováno a tím pádem to vlastně míjí ten cíl té lepší regulace. Takže podle mého názoru by bylo bývalo ještě lepší více vyčkat a ten aspekt TRIPS by potom podle mého názoru měl být realizován jednotně podle stejného měřítka. Když to trochu přeženu, tak v tuto chvíli musím říci, že toto je jaksi střeleno od boku a místo toho, abychom celou tu oblast konsolidovali, aby to bylo opravdu srovnatelné, tak jsme tady možná za, bychom tím zavedli větší fragmentaci. Takže ta definice té key information musí být ještě jednou propracována. Tady podle mého názoru jsme ještě nedospěli k tomu zdárnému konci. Jinak souvisím s mnoha body, eh, velmi stručně, definice kvalifikovaného eh, investora v souladu s MIFID, ano, to je v pořádku. A to, při, že při emisi nedividendových hodnot, například když jsou to nějaké půjčky a tak dále, tak tam ten domovský členský stát je eh, tím rozhodujícím, je možné ho zvolit, i když vlastně uh, Eh, to potom probíhá v jiné zemi, to je v pořádku. To vlastně jenom poukazuje na to, že se tady snažíme být souladu s trhem a to je v pořádku, eh, tedy s jednotným trhem. A potom tady máme eh, také tu retailovou kaskádu. Co to znamená? Co se stane? Nějaký institut vydá nějaký cený papír a potom přijde nějaký zprostředkovatel, který tento papír také nabízí. A otázka potom je, kdo je vlastně zodpovědný za obsah toho prospektu, kdo za to ručí, kdo má za to zodpovědnost. Ten původní vydavatel, tedy pardon, emitent toho ceného papíru, anebo ten poslední článek toho řetězce, ten, eh, který to používá vlastně jako zprostředkovatel. Když se ten prospekt použije se souhlasem původního eh, emitenta, tak podle mého názoru, eh, a to je podle mě normální vnímání toho práva, nejsem právník, ale myslím si, že to tak je, měl by zůstat zodpovědný ten první emitent v takových podmínkách, ale pokud ten první emitent k tomu nevydá souhlas a něco se změní, tak potom něco se změní, tak by potom tu odpovědnost měl nést ten zprostředkovatel. A potom je tady také otázka, jak má dlouho ten prospekt platit. Návrh komise zní, že to má být eh, prodlouženo ze 12 na 24 měsíců. Já si myslím, že to je smysluplné, protože to přinese určité zjednodušení a sníží to náklady. Bez pochyby je bez tak jasné, že jakmile je nějaký produkt zaveden, že potom je potřeba ho upravovat, Rada se snažila před koncem roku dospět ke koncenzu a oni se potom rozhodli to opět vrátit na těch 12 měsíců, to mě trochu mrzí. A pokud jde o ten základní prospekt, když ho emitent vydá proto, protože ví, že nebude emitovat jenom jednou, ale v průběhu dvou, tří let bude emitovat ještě jednou, tak potom je tady možnost využít ten základní prospekt a přizpůsobit ho. A já si myslím, že tady by se to dokonce mělo rozšířit na 36 měsíců z těch 24. A i tady na to rada nahlíží poněkud kriticky, takže tam budeme muset s radou o tom ještě jednat. Potom ještě dvě drobné věci. Myslím si, že je dobré, že v těch případech, kdy nějaký podnik emituje cené papíry, které se týkají pouze nějakého programu zaměstnanců, tak já si myslím, že potom stačí, když splní nějaké zjednodušené podmínky. To je přece smysluplné. Je to v pořádku a bylo by správné, aby u malých a středních podniků byla zavedena doložka přiměřenosti, tak aby to celé bylo zjednodušeno. Rada, jak jsem již říkal, se snaží i u mnoha jiných, i jako u mnoha jiných záměrů velmi rychle nebo relativně rychle dospět ke konsensu. Dnes se eh, setkávají ministři financí, takže možná budou řešit o té eh, prospek- směrnici o prospektu a snad eh, se jim podaří většinovým hlasováním se dohodnout. Já chápu, chápu, nebo pardon, nechápu hektiku rady. Celkový proces se tím vůbec nezrychlí. My tady v parlamentu podle našeho harmonogramu budeme s tou věcí pracovat a předtím, než se dohodneme ve výboru, tak se vůbec nemůžeme ani pouštět do trialogu. Eh, ale já mám eh, pocit, že asi Švédi měli ten ambiciozní cíl, že před koncem roku si budou moci očkrtnout tolik a tolik projektů, jinak si to vůbec ani nedodu vysvětlit. A náš plán zní, že 11. ledna předložíme zprávu, ne dokonce později, eh, koncem ledna, 26. nebo 27. a pozměňovací návrhy potom 22. února. A potom koncem března budeme hlasovat ve výboru. Děkuji. Za EPP stínový zpravodaj pan Fejo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Směrnice o prospektech má dva velké cíle. Na jedné straně je to ochrana investorů a na druhé straně je to účinnost, efektivita trhu. Oba tyto dva cíle bychom mohli zvažovat i v rámci zásady transparentnosti. Proto mám určité obavy nebo určité určité záležitosti, o kterých se rád zmínil, zda jsou to zájmy, řekněme, nějaké dočasné, které bychom mohli prosadit v rámci um, přijetí celého tohoto balíku produktu. A zároveň se vidíme několik otazníků politického charakteru. To znamená, jednak je to hodnota, hodnota určitých eh, investic, možnost snižování administrativní zátěže, administrativní eh, v, zátěže v tomto obtížném krizovém období. Pokud jde o některé konkrétní body této směrnice, rád bych řekl, že zde vidíme jasná opatření spojená s evropskou logikou. To znamená určité legislativní cíle nebo informace, které bychom poskytovali pracujícím o tomto typu operací. Je zde ještě několik záležitostí, které vyžadují právní úpravu v některých podrobnostech, především proto, že jsou to opatření, které se, která se dotýkají země původu. Je zde ještě několik záležitostí, které vyvolávají pochybnosti. První je spojena s nepovinností tohoto prospektu nebo nepovinným využíváním prospektu v oblasti opětovného prodeje protože to by v podstatě znamenalo novou nabídku na trhu. Tím pádem bychom museli modifikovat systém odpovědností spojený s touto oblastí. Hmm, to je zároveň spojeno i s hmm, s uplatňováním toho kterého právního systému. Když hovoříme o tomto návrhu, nesmíme zapomínat na to, že Důvodová zpráva by měla být pouze důvodovou zprávou, že by neměla nahrazovat nějaký, nebo neměla by být nahrazena nějakým prospektem. Zároveň souhlasím s tím, o čem se zmínil zpravodaj, a co se týká mm, toho období nebo, nebo horizontu um, pro prospekt, pro jednotlivé dokumenty, to znamená to, ten návrh, který navrhuje zpravodaj, 36 měsíců je to jasné, jasný pozitivní návrh a dále je to lhůta pro pozměňovací návrhy a jejich předkládání, které by měli. Měli bychom zde mít opravdu co možná nejdelší období to zna, k dispozici, to znamená až do toho nejzašího data poskytnutí nebo předložení nabídky. Úkol, který před námi leží, je obtížný, pravděpodobně ehm, se nám nepovede zřejmě dosáhnout konsenzu ve všech oblastech. Děkujeme. Katrin Stiller pravděpodobně rovněž bude chtít vystoupit. Styler, pane předsedo. Ráda bych poděkovala zpravodaji, stínovému zpravodaji rovněž. Pane Klinci, myslím si, že to jsou jasné linie těch hlavních bodů pro ty z nás, kteří jsme noví v této oblasti. Myslím si, že to je opravdu účastný přehled. Tři věci. Tři věci, které vyplynuly z této původní diskuze. Jednak to, o čem se zmínil pán zpravodaj a rovněž stínový zpravodaj za EPP, to znamená důvodová zpráva. Ano, musíme jasně říci, že pokud jde o odpovědnost v oblasti všech eh, informací, to vše musí být zahrnuto do celkového dokumentu, ovšem pokud jde o důvodovou zprávu, to by mělo být co možná nej užitečnější, mm, pokud jde o slovo limity, to vyškrtneme, pokud jsem to správně pochopila a právě proto toto shrnutí, tato důvodová zpráva by měla být dostatečně jasná, mm, alespoň teda v angličtině, to je můj jazyk, musí být opravdu to jasně stanoveno, mělo by to být opravdu velice, velice přesně stanoveno. Pokud jde o tu kaskádu, rytelovou kaskádu, je to článek 16 především, který hovoří o povinností o povinnosti v této oblasti, prospektu, nebo stahuje tuto, mož, tuto povinnost eh, v oblasti retailových kaskád. Eh, ten bez ohledu na to, jakým způsobem by to bylo předloženo na trhu, tak bychom měli aktualizovat tyto informace. To znamená v článku 16 nebo základě článku 16 bychom to měli objasnit. Pokud je o o rozšíření toho období platnosti. Tam jste mě zatím nepřesvědčili. To 12-měsíční vykazovací období vím, že by se to, vím, že navrženo bylo prodloužení na 24 měsíců. Trochu se obávám toho, že by investoři poté museli fungovat na základě těch původních prospektů, poté by to bylo rozšířeno na dva roky, byla by tam byla, byla by to mnohem rozšíř, teda ta analýza by byla mnohem komplikovanější a to riziko by bylo větší, čili ta, zde nejsem přesvědčena o tom, že je to správ, krok správným směrem. Pokud je o PRIPS produkty a důvodovou zprávu, je důležité, abychom postupovali konzistentně eh, v oblasti všech pravidel. Musíme hm, postupovat správným způsobem, měla by zde být konzistentnost nebo konzistentní přístup s produkty PRIPS. Ráda bych poděkovala za tuto úvodní diskuzi. Sice mě opravdu je mi líto, že, že je nás tak málo mm, přítomných, ale jistě jsou to aspoň lidé, kteří se zajímají opravdu o tuto oblast. Děkujeme a nyní pa, paní Děry, děkuji za slovo. Děkuji. Já bych chtěla také poděkovat zpravodaji za jeho úvahy. Myslím si, že to, co tady zasnělo, je velice užitečné a sama mám dvě připomínky. souhrn a informace. Pan Klinc už upozornil na to, že v návrhu komise není, eh, to není úplně jasné. Bylo by velice důležité, abychom vyjasnili to, co je ten souhrn, co s tím souvisí a jak to vypadá. Je důležité, aby ten souhrn nebyl nebo to schrnutí, aby to nebylo technické, ale aby to bylo opravdu napsáno tak, aby to bylo pro všechny srozumitelné. Potom eh, další úvaha k prospektu a k odpovědnosti, k právní zodpovědnosti, na co by se měla vztahovat. Návrh komise bude rozšiřovat eh, toto občanskoprávní ručení vlastně na všechno. Uvedu příklad. Dojde k nějakému rozhodnutí, které není odůvodněné, protože informace v prospektu nebyly jasné nebo byly zavádějící, tak něco takového pro mě není dostatečné. Bylo by dobré, kdyby se toto ručení vztahovalo ke každé eh, části prospektu. To by potom lépe chránilo investory. Děkuji. Děkujeme. říká pan předseda. A nyní poprosíme opět zpravodaje. Děkuji všem kolegům za připomínky. Nemám na to tak pesimistický uh, názor jako kolega z Portugalska, že bychom tady nemohli dosáhnout žádného kompromisu nebo jenom obtížně. Ne, tak možná jsem to špatně pochopil. Já si zkrátka myslím, že tady eh, v parlamentu dospějeme eh, ke koncenzu a potom, jak to bude v trialogu, jestli se dohodneme s radou nebo s komisí, tak jak si přejeme, to ukáže budoucnost, ale myslím si, že mm, Mimochodem také proto, že teď máme větší vliv díky Lisabonské smlouvě, tak bychom neměli házet flintu do žita. Já si myslím, že ono to půjde. Ty věci, které tady zazněly, to jsou věci, o kterých bez pochyby ještě diskutovat budeme, eh, konkrétně o každém zvlášť. A v tuto chvíli jsem rád, že jsme se dohodli na cílech, chceme vylepšit jednotný trh, eh, chceme zlepšit ochranu investora a chceme, abychom měli menší byrokracii a nevíce. A s ohledem na tyto cíle se samozřejmě budeme snažit vnést větší jasnost do celého tohoto záměru. Děkuji. Um, Děkujeme. Takže pouze časový nějaký horizont. 26.1. budeme zvažovat tuto, tento návrh zprávy. 22. února lhůta pro pozměňovací návrhy. A poté diskuze 16.3. a hlasování proběhne rovněž v březnu. Right. We now turn to Nyní se dostáváme k bodu číslo 18 na našem dnešním programu. A to je zpráva pana Davida Kazy. Volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodu. Pane Kazo, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Děkuji za slovo ještě jednou. Jak zdá se, že já jsem byl dneska prvním řečníkem a zároveň budu posledním řečníkem dnešního dne. Čili je to možnost členských států přenesení daňové povinnosti, tak abychom bojovali například proti DPH, různým podvodům nebo kolotočovým, karuselovým, takzvaným karuselovým podvodům a jiným typům podvodů v této oblasti. DPH, podvody, to je samozřejmě něco, co trápit všechny členské státy, protože to má dopad na správné fungování interního vnitřního trhu a zároveň na příjmy. Především jsou to různé konkrétní formy eh, těchto podvodů, daňových podvodů, například karuselové podvody a tak dále. Většinou se to um, organizuje v oblasti zboží, které má vysokou hodnotu a je jednoduše přenositelné. Ovšem dotýká se to i oblasti služeb a to, co nás nepokojuje, především detekování, především uh, pokud jde o obchodování s, uh, s povolenkami. Pokud jde o o transakce mezi, jednotl, mezi jednotlivými podniky, tak v podstatě eh, klient platí eh, tuto daň a poté by mělo dojít k, eh, k zaplacení této daně ministerstvu financí a klient, nebo teda spotřebitel může požádat o navrácení této daně. Takže jak se zdá, tak v podstatě je to spotřebitel, který na sobě nese toto břemeno, protože v podstatě on nemá možnost vyžádat si navrácení této daně. Ovšem pokud jde o obchodování mezi podniky, na základě stávajícího systému DPH není aplikována žádná tato daň eh, na dodavatele, to znamená, že v podstatě může dojít k, eh, eh, k cirkulaci těchto produktů mezi jednotlivými státy. V tomto smyslu může dodavatel získat DPH z intrakomunitárního prodeje a celá transakce se obejde bez splacení DPH. Taková transakce může se opakovat několikrát s tím, že chybějící článek řetězce vždycky e, účtuje DPH, ale nezaplatí DPH do rozpočtu. To znamená, že několikrát získá objem té daně za jednu, je, eh, jeden jediný druh zboží, proto se tomu říká kolotočový nebo karuselový podvod. Je to tedy velký problém. Takové eh, to podvody provádějí prof, téměř profesionální pachatelé činitelé této trestné činnosti, kteří se na to specializují. A je to velmi zásadní z hlediska eh, celkové mezery, která vzniká v příjmech z DPH. Komise vydala v poslední době studii, která udává, že tato mezera představuje 90 až 113 miliard eur eh, v letech 2000 až 2006. Transfer eh, povolenek v evropském systému obchodování s emisemi mezi daňovými poplatníky probíhá výlučně elektronickou formou a toto je také bráno jakožto eh, zdanitelná služba, zdanitelné plnění a je to zdanitelné tam, kde je sídlo eh, obchodníka eh, a tento obchodník pak dále prodá tyto služby s cenou včetně DPH. Chybějící články řetězce nechyběj, neplatí DPH a většina takových výměn eh, proběhla v roce 2003. Ohrožení kredibility systému obchodování se myslími povolenkami ukazuje, jak ukazuje návrh komise, je, že doporučuje rychlé kroky, aby byl aplikován mechanismus přenesení daňové povinnosti. V roce 2012 90 až 95 povolenek se eh, přiděluje ze strany národních vlád. 5 až 10 povolenek se dává na aukcích podle Kyotského protokolu eh, a od roku 2013 se většina povolenek bude dávat na aukcích. Eh, operátoři v rámci ETS mohou nově připsat nebo obchodovat tyto povolenky různými cestami. Jednak privátně, tím, že je přesunou mezi operátory v rámci společnosti a přes hranice jednotlivých států. Za druhé, toto mohou učinit také na mimoburzovním trhu, OTC trhu, mezi eh, zákazníky a prodejci a pak také obchodovat na jedné z klimatických burz v Evropě. Proto je potřeba předejít eh, tomuto riziku eh, trestné činnosti ještě než vznikne uhlíkový trh. Hm, pro léta 2007 až 2013 a pro minimální dobu dvou let bychom doporučovali zavést systém přenesení dálňové povinnosti, když bychom definovali vyčerpávající seznam o zboží a služeb. Tento systém umožní plácům DPH prodat ehm, mu pláci DPH bez účtování DPH. Povinnost k dani DPH vznikne ze strany osoby povinné danit teprve eh, jenom tehdy, pokud toto prodává eh, osobě, která není plátcem DPH veškerá splatná daň se koncentruje právě na tom posledním zdanitelném článku, který pak nemůže uplatňovat nárok na odpočet DPH. Proto nemůže vzniknout příležitost pro tyto karuselové podvody. Návrh omezuje aplikaci mechanismu přenesení daňové povinnosti na tři typy plnění s maximálním eh, eh, počtem dva eh, typy zboží. E, členské státy před zavedením tohoto systému musí implementovat určitá opatření, a to včetně e, ohlašovací povinnost pro jakoukoliv osobu povinnou k dani, pak sledování mechanismu přenesení daňové povinnosti, e, monitorování nezákonných aktivit a správné hodnocení aplikace tohoto systému. Členské státy musí informovat komisi o těchto opatření a musí hlásit podávat zprávy o efektivnosti a, a účinnosti tohoto systému. Domnívám se, že návrh je správný, ale žádá si určité změny. Za prvé, a to je pozměňovací návrh číslo 5, by mělo být jasně vyjádřeno, že dobrovolný systém přenesení danové povinnosti by se měl vztahovat pouze na obchody mezi podniky, tedy tzv. typ B2B. Tento mechanismus, po té, co se členský stát rozhodne tuto variantu využít, by měl být povinný eh, například u eh, emisních povolenek. Aukce mezi členskými státy v tomto smyslu je nezbytná. Proto pozměňovací návrhy 2 a 6 stanoví, eh, že tam, kde si členský stát zvolí systém přenesení daňové povinnosti, musí vydávat certifikáty o emisích skleníkových plynů, protože většina takových povolenek se v budoucnu bude prodávat na aukcích. Větší objem povolenek pak mohou, může být obchodováno s výsledkem potenciální zprávy. Maximální počet dva, druhy plněný je odůvodněný požadavek, protože nevíme, jak tento mechanismus ovlivní další oblasti obchodu nebo jak by mohl posunout nezákonné aktivity do jiných členských států. Návrhy 7 až 8 se týkají povinnosti osob povinných k dani Ehm, aby se nepřetěžovaly podniky. Členské státy by měly mít možnost buď žádat hlášení podle transakce, anebo globální hlášení eh, o transakci. Ehm, návrhy 3 a 9 z důvodu srovnatelnosti z hlediska informací, které obdrží komise, doporučuji, že vý... Výbor pro DPH by měl být konzultován členskými státy při vytváření kritérií, které budou uh, užívána pro hodnocení efektivnosti a účinnosti tohoto systému, eh, tedy jak je systém účinný v boji proti nezákonným aktivitám. Eh, návrhy 8 a 10. Předpokládám, že v tomto smyslu bude muset být informována rada o účinnosti a efektivnosti systému přenesení daňové povinnosti a musí být informována také o možných návrzích, které komise bude chtít v budoucnu přijmout. Komise musí podávat zprávy Evropskému parlamentu a radě o účinnosti a efektivnosti aplikace systému přenesení daňové povinnosti. Zpráva musí být podána do července 2014. Eh, musím zdůraznit bezpečnost a důvěryhodnost systému obchodování s emisemi. Současně je důležité snižovat administrativní zátěž pro čestné podnikatele. Eh, v tomto smyslu eh, mohu říci, že parlament bude plně informován o výsledcích dočasné implementace systému přenesení daňové povinnosti. A mohu také zmínit harmonogram, jestli chcete. Děkuji. Děkuji, pane Kazo. Pan Vinkson, je tu? Není? Yes, yes, yes. I'm sorry. <laughs> ano, prosím. Děkuji, pane předsedo, za to, že mi udělujete slovo. Nejprve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za vynikající zprávu za vynikající práci. Jsem velmi rád, že stěnice bude jasnější a že se zároveň zaměříme na riziko eh, těch některých podvodných případů. Mám ještě několik otázek, na které bych chtěl upozornit. Za prvé příloha. Tady se přesně ukazuje, jak by ten seznam měl vypadat a jak se zdá, tak se opíráte o seznam, který se používá ve Spojeném království. Jak je možné zajistit, že zboží a služby budou opravdu pokryty? Má to být zboží a služby, které budou opravdu pokryty a potom členské státy budou podle toho postupovat. Členské státy musí předkládat, měly by sestavit také kritéria pro hodnocení. Tato kritéria ale mohou eh, vypadat různě v různých členských státech a já si eh, kladu otázku, jestli si to tady opravdu uvědomujete, že bude ten celý eh, výsledek jenom velmi těžce srovnatelný a to samozřejmě ovlivní celý ten systém a potom nemůžeme říct, jestli to uplatnění toho postupu bylo úspěšné nebo ne. Pozměňovací návrh číslo 10 Tady je uvedeno, že komise Evropské radě a parlamentu má předložit zprávu. Já si kladu otázku, jestli by směrnice nemohla být vyjasněna tím, že se udělá nějaké posouzení dopadů. A já si myslím, že to je obzvláště důležité proto, abychom zjistili, eh, jestli eh, tento postup nemá být používán permanentně pro určité služby, pro některé druhy zboží, kde je obzvláště vysoké riziko nebezpečí. A dále bych chtěl vyjádřit naději, že budeme mít velmi dobrou spolupráci. Děkuji, Wolf Klintz. Já, Děkuji. Já už k tomu nemám moc co dodat. Já bych chtěl také poděkovat panu kolegovi za jeho práci. Otázka podvodů v souvislosti s DPH. To je něco, co už se projednává léta. A když eh, si vyslechneme ta čísla, která sice někdo přesně nezdá, ale které se odhadují, tak musíme říci, že vlastně ani nechápeme, proč je potřeba tak dlouhá doba, abychom se vůbec pokusili tyto podvody nějakým způsobem omezit, protože tady jde opravdu eh, o eh, e, částky ve výších miliard v eurech, takže proto bychom se, měli tady snažit. A je důležité, aby se do toho zapojilo maximum členských států. Možná to chápu špatně, ale já si myslím, že tady je to cíl všech 27 členských států. Tady se hovoří jenom o části členských států, ale já si myslím, že jsou to všichni. A tím důležitější je, aby se ten pokus podařil, protože kdyby se nepodařil, tak bychom byli tam, kde jsme byli dříve, kde už jsme 40 let, že všichni lamentují, ale nic se neděje. Takže je potřeba, aby e, se tady vlastně e, to převrátilo a aby tu DPH nedeklaroval ten poskytovatel. E, to se tady teď zřídilo a to je zjednodušení, protože celý ten dlouhý řetězec se vlastně omezí pouze na jednu osobu. Ale obávám se, že i když budeme mít tento přístup, tak nemůžeme být jisti, že nedojde k nějakým pokroku, e, pardon, podvodům. A jak víte, tak ti, kdo páchají zločiny, jsou velice vynalézaví a oni využijí jakoukoliv drobnou možnost. A tady je například možnost, že nějaký podnik, který je vlastně příjemcem té služby nebo nějakého zboží, vlastně to používá jako poslední a ten má vlastně odvést tu daň. Zároveň tu daň dostane zpátky, protože je osvobozený od eh, této daně, tak je možné, že toto bude uplatněno, i když to zboží třeba není použito pro vlastní použití, ale je prodáno dále. Takže přesto bude deklarováno jako určeno k vlastní potřebě a potom dostane zpátky proplacenou to DPH, takže pořád jsou tady ještě tyto problémy. A na druhé straně musíme dávat pozor na to, abychom zadními vrátky nevytvářeli nějaké eh, další administrativní náklady, protože poskytovatel té služby se musí přesvědčit, že eh, příjemce všechny ty údaje zadá správně, to znamená identifikační čísla, všechny ty další věci. Je to byrokratická kontrola, ale je potřeba to udělat opravdu řádně, protože jinak tam otevíráme opět dveře podvodům. A poskytovatel té služby je potom zavázán k dalším údajům, takže musíme dbát na to, aby to zůstalo v určitých mezích. Potom se ovšem objevuje otázka, kdo bude ručit za to, že se přesto budou objevovat zase další podvody. Kdo potom nese tu zodpovědnost? Je, jde to o péči toho poskytovatele, o řádná péče toho poskytovatele, a nebo je to ten příjemce té služby? Můžeme po něm vůbec odpovědnost chtít? Já mám asi pět nebo šest pozměňovacích návrhů, eh, které slouží k vyjasnění některých věcí. Já si myslím, že s panem zpravodajem se velmi rychle dohodneme na tom, jak má vypadat to definitivní znění a předpokládám, že nebudeme mít žádné problémy ani s komisí, ani s radou, abychom tuto věc dovedli k zdárnému konci. Děkuji. Thank you very much, Ms. Giori. Děkuji, Giori. Pane předsedo, děkuji. Chci také poděkovat panu Kasovi za tu vynikající prezentaci a samozřejmě také za vynikající kvalitní materiál. Toto je velmi obtížné téma. Vy jste s tím naložil velmi eh, kvalifikovaně. Mám dvě stručné připomínky, protože my vlastně pracujeme eh, v takovém určitém rámci. Už dnes dopoledne jsme hovořili o daňových únicích a já už jsem tehdy řekla, že mý krajani jsou velice kreativní, pokud jde o daňové úniky a tyto podvody. A to samozřejmě platí i pro ty karuselové podvody. A proto mám otázku. Tady vlastně členským státům poskytujeme určitou alternativu. Oni si mohou vybrat, v jakých třech otázkách chtějí využít ten mechanismus reverse charge. A já bych to chtěla rozšířit ještě o IT produkty. A to z prostého důvodu. V Maďarsku právě v oblasti IT produktů dochází k četným podvodům. Takže já bych ráda ten seznam rozšířila o IT produkty. A potom ještě jedna připomínka. Pan Klínc se zmínil o tom, že administrativní břemeno nemá být navyšováno. a že bychom mu měli zabránit. A já se tedy ptám pana zpravodaje, eh, jak by to bylo, kdybychom tady vlastně stanovili nějakou limitní hodnotu, nějaký práh, eh, do kterého by nebylo potřeba tady plnit ty administrativní povinnosti a nad ten limit, ano, Možná nejsem dobře informovaná, ale pokud vím, tak v Německu mají hodnotu 5000 euro. Co si o tom myslí pan zpravodaj? David, Výborně, Davide. Chceš se vyjádřit? Děkuji vám. Já bych eh, chtěl nejprve poděkovat stínovým zpravodajům, s nimiž jsem pracoval za poslední týdny kteří mi pomohli navrhnout první verzi naší zprávy. Ano, hovoříme o podvodech. A e, ať se snažíme, jak se snažíme, e, podvody nezmizí ze světa. Hovoříme o tom už řadu let, jak to správně řekl pan Klinc. A ať se snažíme, jak se snažíme, e, nepodaří se nám to úplně vymítit. Musíme pouze omezit příležitosti, které se nabízejí. Byla předložena řada návrhů ze strany našich kolegů a souhlasím s nimi. A teď musíme vidět, jaké další změny můžeme provést, abychom měli jistotu, že to, co děláme, nepředstavuje dodatečné břemeno pro náš podnikatelský sektor, ať už břemeno administrativní nebo finanční. A Co se týče o návrhu na prahové hodnoty, ano, vím, že v Británii existuje práh a mohli bychom něco podobného také zvážit. Hodnocení pilotních projektů, které je volitelné pro všechny členské státy, povede k hodnocení ze strany komise, která zjistí, jak se projekty osvědčily a pak proběhne konečné zhodnocení, ještě než je mechanismus zaveden definitivně. V parlamentu tedy chceme být informováni. Chceme vědět, jaké problémy byly zjištěny a musíme se snažit nejprve zjistit, jak ten mechanismus funguje, a musíme se snažit zajistit, aby tento systém byl tak přátelský vůči podnikání, jak je jen možné. Já jsem se setkal se zástupci daného větví a problémy, které tady eh, vznikají, eh, my byly zmíněny. Musíme diskutovat s radou, s komisí, s podnikateli, eh, kteří musí být chráněni před negativními dopady které mohou vzniknout v souvislosti s tímto návrhem. Ano, teď už je slyšet. 8. prosince je termín pro pozměňovací návrhy, 11. ledna Eh, budou zváženy tyto návrhy a hlasování 27. ledna 2010. Toto eh, nás vede ke konci našeho zasedání. Příští zasedání, příští pondělí 7. prosince ve 14 hodin, říká řečník, kde se setkáme s panem Trišetem z ECB. Děkuji.